Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, takže prosím, budeme uh, pokračovat v druhé části zprávy našeho kolegy Joao Ferreiry na téma Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondu soudržnosti. Máme přijmout eh, návrh stanoviska a po přestávce máme odhlasovat dva návrhy 235, 236, kdo je pro, kdo je proti. Takže prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tak o co to jde, přátelé? Well, it is, uh, it is unfair, unfair because... To je nespravedlivé, vždyť na přístroji to vypadalo, že je to jasně zamítnuto. Ale dobrá, budíš. Dva návrhy, tři, šest. Přijato. Naprosto odlišný výsledek. <laughs> Co tu děláte, přátelé? Yes. Uh, amendment 284, část 2. 284, část 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, takže dobře. 284, část 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se stejnou většinou, zamítnuto. 239, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. And I close the vote. Uzavírám hlasování a je to zamítnuto. 242, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. And I close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Také 246, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 249, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 287, čas 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak, ověříme to. 287 třetí část. 287 třetí část. Everybody vote. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto tentokrát. 287 čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 252. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 252. A uzavírám hlasování. Zamítnuto. 287. Sedmá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 257. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasujete jinak než před pár minutami, takže Uzavřeme hlasování. Zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se, přijato. 263, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 250, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 251 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 251. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 287, část 5 pro, proti, ověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 250, eh, pardon, 287 část 6, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 288 část 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 266, kdo je pro? Proti? Ověříme to radši. 266. Uzavírám hlasování. Přijato tentokrát. 288 část 3, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 289, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato tentokrát. 267, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto tentokrát. 289, část 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 290. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 269. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 269. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 272. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Nebylo to úplně jasné. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 275, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, taky zamítnuto. 279, kde pro, proti, zdrželi se, zamítl to. 291, část 3, pro, proti, ověříme. 291, část 3. Uzavírám hlasování. zamítnu to. Jednička. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, ověříme. 71. Uzavírám hlasování. Přijato. 73. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 74. Část 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 74. Část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 75. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 76. Ověříme 76. Uzavírám hlasování. to také 77 pro, proti, zdrželi se přijato. 5D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 80 ověřujeme. Uzavírám hlasování. Přijato. 81, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 82 pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Uzavírám hlasování. to. 86 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 10 pro. Proti zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 89. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 91 D, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 94. Vírám hlasování. Zamítnuto. 95 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 96 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 97 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 98 pro. Proti Ověříme 98. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 14 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 102. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro. Chcete ověřovat? 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Možná by to pro nás bylo dobré. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Dobrá, aspoň se probudíme. 104. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 105 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 109 pro, proti, zdrželi se přijato 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 58. 58. Možná si vzpomínáte před pár hodinami. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Zvláštní pozměvací návrh. Tak ověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A konečné hlasování o celkovém novém znění jmenovitě. Hlasujte, prosím. EPP má o jednoho příliš. Tak, teď je to v pořádku. Zamítnuto. Takže výsledek máme. A budeme hlasovat dále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 drželi se zamítnuto. 33 pro, proti, drželi se zamítnuto. Celkové hlasování elektronicky o návrhu této zprávy v pozměněné verzi, jmenovitě I close the vote. Uzavírám hlasování. Děkuji. Skvělá podpora. Blahopřejeme. A nyní, vážení přátelé, ještě jednou blahopřeji. A nyní, přátelé, druhé jmenovité hlasování také. Ještě nekončíme. Pan Federle je teď ještě důležitější, protože se budeme bude hlasovat o vstupu do meziinstitučních vyjednávání. Nebylo to rozpočtová položka, takže jsme o tom museli hlasovat, takže přátelé, hlasujte meziinstituční vyjednávání. Uzavírám. Blahopřejeme, pane Federle. A teď můžete být spokojený. Dobrá. Snad trialog zvládneme během hodiny. Nyní návrh na řízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb.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 proti, zdrželi se přijato, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato, nikdo už nehlasuje, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Tak, přátelé, přijato, 347 pro, proti, ověříme. 347. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 348 pro, proti, drželi se, to taky ověříme. Uděláme si radost s hlasováním o chvíli déle. Uzavírám hlasování, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 353 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 55 eh, pro, proti, zdrž, ověříme, 50 ověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, stejná většina proti, 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1, 55 a 56. Budeme hlasovat společně. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, ověříme. Dobrá. Stále ještě hlasujte. 54 kolegů hlasuje, ne 67 jako vždycky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 111, pardon, 112 pro, proti, zdrželi se Přijato 129 pro, proti, drželi se zamítnuto. A nyní konečné hlasování jmenovitě. Konečné hlasování pro dnešní den. Zahajuji a uzavírám hlasování. Blahopřejeme paní zpravodajce. Takže Nyní budeme pokračovat ve schůzi výboru ITRE, takže můžete tady zůstat všichni. Prego. Madame Nibler è là, oui. Cari colleghi, prego, possiamo continuare i nostri... Kolegyně a kolegové, můžeme se prosím pustit do práce. I když musím říci, že se tady trochu prořídly řady. Takže s vaším dovolením se pustíme zhrnut, do zhrnutí paní Nýble, k vyjednávání o bezpečnosti. Milí kolegové, kolegyně, chtěla jsem vám podat aktuální informace o těch tří trialogech. Z jich jednak Cyber Security Act, tam se nám podařilo pokročit ku předu a příští týden se bude konat čtvrtý trialog, ale ten bude trvat jednu jedinou hodinu, takže je otevřena otázka, zda se nám to podaří uzavřít ale každopádně ještě máme šanci se spolu posadit v prosinci a to už to rozhodně chceme dosáhnout do konce. Tam jsou dvě takové hlavní části té složky. Jednak úkoly a posílení Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, tedy ENISI. Tam jsme rozhodně pokročili, například v oblasti těch pravomocí, typu spolupráce s protějšky v členských zemích. A pak ta druhá zásadní část, to je otázka certifikace. Tam jsme více-méně někde v půli cesty, protože přece jen opozice v parlamentu a e, se liší svým postojem a pak ještě různé členské státy mají problém s pravomocemi. Tam se zkusíme pokusit o průlom příští týden, ale bude to záviset i na členských státech a případně jejich vůli přiblížit se naším směrem. Jsme na dobré cestě v této problematice a myslím si, že by se to ještě mohlo podařit dotáhnout dokonce za rakouského předsednictví. Tak jsme si to i naplánovali jako EPP, ale nezávisí to pouze na nás, závisí to i na členských státech a tam přece jen doufáme, že vše, co nás zajímá, se dočká konsenzu. Enisa by měla být stojící na vlastních nohách silná agentura, nezávislá agentura a ne, aby eh, se neustále otáčela s větrem. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Chci zdůraznit, máme tady pana Teličku, jiné kolegy ne, že jsme opravdu semknuti a jako delegace jsme byli schopni si rozdělit úlohy a argumentovat sehraným způsobem a díky tomu, že jsme tady dosáhli tak dobré většiny a jinak eh, pokud někdo má otázky, tak jsem k dispozici. Grazie alla collega. Děkuji, paní kolegyně. Obracím se na stínové zpravodaje. Pane Telička například, máte něco k tomu, co dodat? paní předsedající. Nevím, co bych tady mohl vlastně dodat. Nyní už je balón na hřišti protistrany. Souhlasím jinak s paní zpravodajkou, s kolegyní. My jsme připraveni vyjednávat a pouštět se do kompromisu. Uvidíme, jak vidí své manévrovací pole ještě komise. Já rozhodně chci podpořit to, jak na věc jde zpravodajka. Dobrá, už se nám nikdo nehlásí o slovo. V takovém případě už můžeme tento bod uzavřít a přejeme vám hodně zdaru a budeme doufat v dobrý výsledek. Pan kolega Cox už, Fox už se dostavil a jde nám o evropskou průmyslovou politiku v oblasti umělé inteligence a robotiky. Máte slovo, pane kolego. Děkuji, paní předsedkyně. Umělá inteligence a robotika. To je zásadní téma pro všechny naše země a pro nejbližší léta. Jedná se zároveň o téma, kde by Evropský parlament měl přijít s rozumným a rozvážným pohledem na věc a to včas. Proto je pro mě zklamáním, že tu zprávu sekretariát navrhl, že má vzniknout a bylo to už v březnu, pokud se nemýlím. A pak parlamentu trvalo půl roku, než se dokázal shodnout, který výbor se ujme které části toho stanoviska. Takže vlastně to bylo přiděleno až v říjnu, což už nám ponechává velice málo času. A to je na sedm výborů. A měli bychom právě přijít s něčím, co bude dávat smysl. Takže já všem doporučím zprávu o umělé inteligenci, kterou sepsal jak Bundestag v Německu, tak Assemblée Nationale ve Francii, tak vyšší sněmovna ve Spojeném království. To jsou velice kvalitní fundované zprávy a například ta britská má 137 stránek. A my zde máme omezení v počtu eh, slov či úderů a moje má 7,5 stránek. Já nevím, mně uniká, jak může tento parlament být schopen přijít s koherentní fundovanou zprávou, zejména, že zde máme dva výbory, které se cítí způsobilé, či eh, které mají pocit, že je to jejich záležitost a dalších eh, šest, které chtějí přijít eh, se stanovisky. Já doufám, pane Busku, tedy pokud tady pan Buzek později bude, tak doufám, že nám trochu prodlouží lhůtu, protože tady máme lhůtu do 7. prosince, pak se má v lednu a to mezi tím ještě bude vánoční přestávka hlasovat to nevím. Pokud nás má někdo brát vážně, tak to není ten správný způsob, jak na to. A já se ptám kolegům, jak se mohlo stát, jak to, že jsme připustili, že šest a půl měsíců jsme promarnili tím, že jsme se mezi sebou hádali, který výbor by to měl dostat na starost. A parlament, který se chová právě takto, tak si ani nezaslouží tu pozornost, kterou sám vyžaduje. Nezávisle na všem, ti z nás, kteří se tím tématem nyní zabývají, udělají vše proto, abychom přišli s něčím smysluplným. Máte návrh mé zprávy. Je to zatím útlý svazek a mnoho se v něm neříká. Já nyní budu muset spolupracovat se stínovými zpravodaji a přijít s vzájemně odsouhlasenými kompromisy, aby to bylo nakonec přece jen obaleno nějakým masem. Myslím si, že právě na nás je přispět do diskuse o umělé inteligenci. Většina toho výzkumu, eh, která eh, probíhá, je v rukou soukromých firm. Oni tam eh, to téma nahlížejí jako potenciálně ziskovou záležitost, což je tak správně, a navíc ještě každý stát má obavy, či chce vědět, jak to dopadne u nich. Nenalhávejme si, nemůžeme přijít s nějakou celounijní politikou v oblasti umělé inteligence, protože žádný členský stát se té technologie nevzdá na úkor jiného, případně na úkor Evropy a tady musíme být pragmatiky. Rovněž si musíme uznat tu skutečnost, že umělá inteligence nezná hranice. Ano, měla by vzniknout pravidla, nějaký etický kodex k tomu, jak ta technologie funguje a nejlépe na úrovni OECD, tedy na globální úrovni, protože máme určité země, kde se významným způsobem do toho odvětví investuje. A pokud by Evropská unie najednou přišla s dlouhým seznamem norem, které by znemožnili smysluplným způsobem se zabývat badatelskou či výzkumnou činností, tak by se ta činnost jednoduše přesunula jinak. Takže buďme pragmatiky, jdeme na to tak, aby se nám a i vyplatilo, je to fantastické pozitivum. Vidím, že výbor Empel má v úmyslu přispět svým stanoviskem a já jsem jist, že už můžeme čekat, s čím přijdou je to hrozná věc, mnoho lidí přijde o práci, tak se přesně před dvěmi sty lety uvažovalo o e, parní lokomotivě. Na jedné straně určitá pracovní místa zaniknou, ale na druhé straně to vede k blahobytu a vznikají pracovní místa nová. A tak na to musíme jít. Evropská unie musí být atraktivním místem pro podnikání, pro investice. A domnívám se, pokud e, právě v tomto duchu budeme na této zprávě pracovat, tak to dopadne dobře. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaši zprávu. Tady si myslím, že všichni sdílíme vaše obavy z pohledu těch velice eh, těsných hlůd. Je dobře, že jste to nakousl a uvidíte, co vám podaří vyjednat s předsedou Buskem. A nyní už kolega Saudargas za EPP. Děkuji, pane předsedo. V první řadě podporuji to, co zaznělo z úst kolegy zpravodaje, zejména z pohledu časového harmonogramu a vlastně i všeho ostatního. Obecně se domnívám, že je to dobrý první krok a tu zprávu či ten návrh jsme ochotni podpořit, ale zároveň, když si uvědomíme, že jediné, co zde máme, je poměrně těsný časový rámec, tak si myslím, že stojí za to se soustředit na pár těch klíčových poselství, se kterými můžeme přijít. Možná ani ne nadmíru podrobně, ale spíše v tom smyslu, že to vybudujeme na potenciální podpoře veřejného mínění, nikoli na nějakých technických parametrech. Já i v tom duchu podám poznací návrhy. Za prvé, v médiích a i obecně mezi lidmi dochází k obrovským nedorozuměním, co se vlastně děje, co vlastně znamená umělá inteligence. Ono v té zprávě už to kolega zpravodaj zmiňuje, že tady nejde o sci-fi, to je umělá inteligence v tom úzkém slova smyslu. To je pouze to pojetí, kde máme mocný nástroj pro konkrétní úkony. Ono už před lety se hovořilo o tom, že se bude například eh, zavádět obecně rozpoznávání obličejových rysů a tak dále. Ale mnoho algoritmů už existuje. A proto já souhlasím s tím, že by i Evropa neměla v tom bádání zaostávat. Na druhé straně dochází i k horizontálnímu šíření mnohých algoritmů. A my musíme udělat jedno a zároveň si uvědomit, že někdy se říká, že Evropa už je někde pozadu. Ono se obrovskou měrou investuje například v USA a jinde Čína se rozhodla do toho vložit obrovské peníze. No a říkává se, že my Evropané už na to nemáme, ale tomu tak není. My, když si stanovíme jasné priority, tak možná v tom absolutním smyslu už je opravdu nedoženeme, ale v těch věcech, na kterých nám záleží, ano. O to jde. A pak ještě to šíření, ta horizontální záležitost. Totiž umělá inteligence v tom úzkém slova smyslu závisí na datových sadách. A tam už Evropa, když se to pokoušela řešit, tak si uvědomila, jak je to obtížná věc, ale musíme se pohnout ku předu. Na druhé straně tam budou sehrávat zásadní úlohu lokální data. Nyní už máme důkazy o tom, že ty nástroje pracují s výstupy, které už ve vstupech eh, musí nějak existovat, že je to vzájemně propojené. Co, čím je nakrmíte, tak to oni vám pak dodají. A ta data musí být lokální. A takto by se to mělo pojímat i legislativně. cokoliv v Evropě chceme, tak eh, se to musí zakládat na lokálních datech. A pak eh, ten europocentrismus. Ono, etické záležitosti, často se na to jde z nesprávného konce. Pojímáme celou umělou inteligenci jako nějaké sci-fi na zemi. Ale měli bychom se toho sci-fi přístupu opravdu zbavit. Ono vlastně to slovo inteligence ani tam není použito správně. Spíš se jedná o velice mocný nástroj. Ale není to nějaká náhrada lidského mozku. To budou přístroje, nástroje, záležitosti, které budou řídit naši ledničku či budou na našem kancelářském stole. A pak pracovní místa. Ten humanocentrický přístup. Otázka spíš zní, komu dovolíme, aby rozhodoval? Algoritmu nebo nám? Pokud na to půjdeme humanocentricky, tak rozhodně stroj nikdy člověka nenahradí. Člověk naopak je schopen si ta pracovní místa tvořit já chci právě tyto záležitosti zdůraznit. Na to bychom čas si měli najít a zároveň to vysvětlit veřejnosti. Já jsem nesmírně spokojen, že přes to všechno se naše sněmovna rozhodla, že tu zprávu budeme psát a určitě to zvládneme. Grazie, grazie kolega. Um, la per... Moc krát eh, děkuji, kolego. A za SAD Eva Kajli. Já chci poděkovat eh, kolegovi Ashlemu Foxu za eh, tu úvodní, za ten úvodní návrh znění zprávy. Je pravda, že to nebude snadné z pohledu toho časového harmonogramu, ale já jsem zastánkyni jak Evropské unie, ale i Spojeného království a jeho vztahu s Evropskou unii. Takže určitě se nám s tím podaří nějak dobře pracovat. A když se podíváte na členské státy či na eh, Spojené království, tak my nejsme ani v první desítce, takže ani na Čínu nebudeme mít. Musíme být stižádostivější a držet pospolu, jakkoliv si to chceme naplánovat ať už v blockchainu nebo v GDPR, máme už nějaké principy a ty nás budou vést, takže i v té umělé inteligenci bychom měli dosáhnout něčeho víc, protože pokud budeme finančně podporovat firmy, které hájí soukromí, které hrajou podle pravidel, které se řídí určitými principy, tak ta ctižádost nás nesmí opustit. Samozřejmě, že si uvědomujeme, ty výzvy, například masový eh, dohled sledování občanů, Čína, vylučování určitého typu občanů, to se stává v USA, v Číně. My v Evropě na to tak rozhodně jít nechceme. Musíme zajistit, že umělá inteligence nepřipustí diskriminaci, že etický aspekt tam bude na principu by design, čili že bude zabudován do všeho a zároveň musíme zajistit, že jaký jakékoliv rozhodnutí ten algoritmus činí, tak to bude zdůvodnitelné. Takže tím konečným rozhodovatelem bude člověk. Ono opravdu, já souhlasím, slovo inteligence tam není stoprocentně vhodné. Budou to lidé, kteří budou ti inteligentní, kteří nastaví pravidla a ten stroj bude pouze vykonávat určité pokyny či příkazy. A pak ještě jedna věc. Uh, Určitá pracovní místa zaniknou, ale více pracovních míst bude vznikat. My se o tom musíme bavit. Naše děti um, hovoří o tom, že chtějí se stát influencerem nebo youtuberem. To jsou profese, které za našich top neexistovaly. Nové dovednosti musí mít místo ve vzdělávání a musíme se zamyslet nad tím, jak to vzdělávání utvářet, kreativní uvažování i etické principy umělé inteligence. No a samozřejmě musíme najít i způsoby přidělování odpovědnosti. Nemůžeme tam z toho udělat eh, takové, mm, mm, takový eh, divoké pole, kde si každý může dovolit všechno, takovou divočinu. Zároveň musíme mít i složku, kde budou ta pískoviště pro malé firmy. Aby ta malá firma si možná věci procvičovat a měla přístup ať už k lokálním datům nebo k těm big data a nesvazovat ruce firmám, ne, nechat to tak, aby pouze ty velké firmy měly k datům přístup. K datům musí mít přístup každý. Musí to posloužit i například eh, prognostice, předcházení nemocem, nebo i ti pozitivní disruptoři by měli eh, figurovat v tom kontextu. Eh, poslouží to um, i v dopravě. Musíme se zamyslet i nad právními aspekty, kdo bude odpovědný za nehodu na silnici, pokud pojede robot. Vše toto povede k úplnému novému životnímu stylu. Technologie musí být pochopena. I my v Evropě ji musíme jednak pochopit a pak být konkurenceschopní tak, aby občané jednak měli povědomí o svých právech a zároveň, abychom byli schopni soutěžit. Je to za pět minut 12, ale doufám, že vlak nám neujede a ta zpráva bude příkladem zbytku světa. A doufám, že svět si ji rád přečte. Děkuji. Grazie molto, Iva. Velice vám děkuji a nyní kolegyně Nachtigal. Já bych také na úvod chtěla zpravodaji poděkovat za vykonanou práci na toto téma. Jsem přesvědčena, že text je stručný, dobrý a zacílený, tak jako vždycky. Samozřejmě že je to podle mého názoru něco, co by se tam mohlo doplnit, ale opatrně prosím, abychom tam nezapracovávali příliš mnoho věcí, abychom tu zprávu plně nerozšířili a nerozmělnili. Ten akční plán bude představený komisí 5. prosince, takže doufejme, že do té doby eh, dostaneme více informací a ty návrhy, které předložím, apelují na potřebu větší míry práce ve věci umělé inteligence a také co se týče eh, přístupu a rozšíření digitálního evropského programu. My jsme výborem pro průmysl, takže bychom se neměli zaměřovat pouze na konkrétní politické oblasti. Měly by to být součástí naší rozsáhlejší průmyslové strategie. No obecně se těším na spolupráci s Ašlim na toto téma. Děkuji. A pan kolega Silikiotis, prosím. Děkuji. V první řadě bych chtěl poděkovat Ashlimu Foxovi za veškerou práci, kterou vykonal a souhlasím s ním. Alespoň co se týče časového harmonogramu, tady máte práci. Nemůžeme chtít vykonávat řádnou práci, pokud je časový harmonogram tak nabity jako teď, alespoň pro rozhodování o tak citlivých tématech. Ano, robotika, umělá inteligence, technologie, a slibuji mnoho krátkodobých i dlouhodobějších výhod, ale pro naši politickou skupinu je jasné, že pokud chceme mít ty pozitivní přínosy a výhody, tak si to vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti, abychom zajistili, že budou naplněny i potřeby společnosti. A za tímto účelem musíme zajistit, že lidem zajistíme lepší kvalitu života. No a jak toho dosáhneme? tím, že využijeme tyto nové příležitosti, které se nám tu nabízí. A takto můžeme vytvořit i nové kvalitní pracovní místa za využití umělé inteligence. Myslím si, že to jeden z kolegů tady již nadnesl. Dále je třeba zajistit, aby robotika a umělá inteligence podpořily pracovní sílu, která již existuje a aby se toto zajistilo, tak potřebujeme vyškolit naše pracující a také podpořit lidský potenciál a tímto také celkově podpoříme evropský průmysl, který čelí obrovským výzvám. Takže je zapotřebí využít umělou inteligenci a robotiku tak, aby se pokryly ty mezery, slabá místa, další potřeby současného průmyslu v Evropě. Často na jihu v minulosti, zejména proto, že jich Evropy zažívá takový proces reindustrializace, takže Ehm, myslím, že k tomu by nám právě inovace mohla napomoci. A musíme tedy zajistit, eh, že znovu si zajistíme průmysl. A pak také je třeba zdůraznit, eh, že jak podpoříme malé a střední podniky, protože způsob, jakým se vyvíjejí eh, dnešní technologie, tady o tom nerozhoduje velikost podniku, ale kvalita jejich práce a způsob, jak umí využívat nové technologie. Další věc, energetika Doprava a zdraví, to jsou další oblasti, ve kterých tady oprávněně zpravodaj poukazuje, že tam můžeme umělou inteligenci využít, aby sloužila lidem. Ale jaký je proto základní předpoklad? Musíme zajistit, že lidé budou eh, toto ovlivňovat, budou mít toto pod kontrolou, budou se využívat základní morální principy. No a na závěr něco, co mi chybí v návrhu zprávy, protože si myslím, že náš výbor by měl také zmínit, jak se budou využívat data z výzkumu v rámci evropské strategie a konkrétně ta, která se budou používat v rámci strategii pro umělou inteligenci a robotiku. Takže do této oblasti zaměříme naši pozměvací návrhy. Děkuji a nyní po stínových zpravodech další kolegové. Pilar del Castillo, děkuji, A také děkuji Ešlimu za jeho prezentaci. Řekla bych, že asi co je znepokojující v této době, kdy pracujeme, tak jsou ty časové lhuty, ale ono to není nic v ohledu s tím, co jsme dnes odhlasovali. My jsme dnes dopoledne hlasovali o programech, které mají rozpočtový dopad nějakých 100 miliard. Eh, programy jako Evropa ty specifické programy, které je doprovázejí. A toto bylo vypracováno v rekordním čase. Také jsme se v danou dobu velice znepokojovali a myslím si, že daní kolegové vykonali výtečnou práci a podařilo se jim toho dosáhnout tedy s tím jasným závazkem, zejména rozpočtovým závazkem, který toto představuje pro Evropu. A já Tedy k tématu umělá inteligence je třeba ji umět řádně nastavit, stanovit jasnou dimenzi, protože se někdy zdá, že je to něco úplně nového, čemu budeme muset čelit, nebo co se tady objevuje, jako by to tu nikdy předtím nebylo. Nicméně tady se jedná o jasný vývoj digitálních technologií. Jsou to data zpracovávaná procesory těmi mocnými, které tu jsou již dlouho. Ano, skutečnost je, že tu máme čím dál více dat, které lidi a přístroje a podniky a instituce produkují a že tu máme čím čím dál více procesorů, který, které mají čím dál větší kapacity na zpracování těch dat a je třeba tedy následně mít větší, mocnější eh, eh, ty eh, jaksi schopnosti a kapacity. Ale je pravda, že rozvoj té umělé inteligence nám tu přináší jaksi takové nové obzory, nové výzvy pro celou ekonomiku, pro celou společnost. No a já si myslím, že bychom se měli soustředit na ty aspekty, které opravdu jsou nyní v, v našem dosahu ano, samozřejmě budou tu problémy, které se budou objevovat, ale které jsou takové, řekněme, hmatatelné. To je takový postupný rozvoj. Je tu celá řada aspektů umělé inteligence, které teprve vyvstanou, které budeme muset nadefinovat, které budeme muset dále řešit a analyzovat. A myslím si, že je tu celá řada aspektů, které jsou ale okamžité. No a pro mnohé z nich pak tedy už máme již eh, daná řešení. Například otázka dat nás automaticky přivádí k problematice konektivity. Ale my jsme právě schválili regulační rámec pro telekomunikace, pro sítě mobilní i pevné o vysokých kapacitách. Například Potřebujeme velice rychlé procesory, které v Evropě nemáme, ty superkomputery. Takže dnes jsme schválili program Digital Europe, který má specifický rozpočet, abychom v Evropě mohli koupit ty dva superkomputery, které nemáme v Evropě, takže společnosti musí do Asie, obecně do Číny, do, do Singapury nebo do Spojených států a tam jako se zaměřit. Ano, ano, v rámci tohoto programu Digital Europe je eh, celá řada, myslím, že částka 2,3 miliard eur na pilotní studie pro podniky a pro veřejné zprávy, které jsou napojeny na umělou inteligenci. Dále komise oznamuje, eh, že už spoustu let, že v příštím roce proběhne revize Eh, toho tématu Product Liability, příslušnou eh, tedy směrnici a je to napojené na oblast IKT, velká data, umělou inteligenci a podobně, takže toto všechno už je tu zahrnuto. Takže myslím, že bychom opravdu se měli zaměřit, a už se blížím k závěru, eh, na ta témata, Protože ano, můžeme tu mít novou legislativu, ale máme tu oblasti ty aspekty jako společenskou, vzdělání, etická témata, otázku zodpovědnosti. Toto vše, ano, tu vyvstává, aniž bychom zapomněli, že už můžeme aplikovat na umělou inteligenci tu stávající, eh, jaksi dostupnou legislativu. Děkuji. Prosím, abyste se omezovali na řečnickou dobu, protože tu máme ještě hodně nabitý program. Tereza Griffin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, Ashley. Já musím říci, že souhlasím se vším, co tu eh, kolega řekl řekl, že tu nemáme hranice a já vím, že všichni v Evropském parlamentu i nadále eh, se bude snažit o to, aby tu nikdy nebyly tvrdé hranice mezi Norskem, eh, pardon, Jirskem eh, a Severním Jirskem. Tisíce lidí překračují tyto hranice každodenně, aby pracovali, studovali, měli přístupné zdravotní i jiné služby nebo navštěvovali rodinu. Ale k tématu umělé inteligence my samozřejmě žijeme v globalizovaném světě a je naší naší povinnosti, abychom eh, dosáhli kvalitní globalizace. Prvním eh, krokem tady pro Evropu to může přinést výhody, ale je třeba ochránit pracující a nabídnout jim ten správný přechod a také vzdělávat naše děti, aby byli dostatečně kvalifikovaní pro budoucnost. A ašli v této oblasti musí být zajištěný dostatečný množství výzkumu a k tomuto v této oblasti se Eh, ještě vrátím s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Eh, děkuji. Ještě jednu stroč, jeden stročný příspěvek. Eh, z mé strany chtěla bych zmínit jeden aspekt. Někdo tu řekl, že pro Evropu že v Evropě už jsme možná ztratili v tomto boji, prohráli. Měli bychom se snažit eh, zaměřit na otázku digitalizace podniků, dopravy a všech těch odvětví eh, nezbytných, které by měly také mít přínos z těchto technologií a umělé inteligence. Myslím, že na to všichni nahlížíme stejně. No stále se hovoří o Číně, o Spojených státech, ale jsou tu další jiní významní konkurenti, třeba Kanada. To, to uvědomění si je velice důležité a já doufám, že budeme mít dostatek času, abychom tuto otázku prohloubili. A co se Evropy týče, na úrovni mezinárodní scény, tak tady se stanoví, že ta pravidla nám mohou činit překážky, co se týče rozvoje, zatímco Singapur a jiné oblasti světa bez nějakých jasných pravidel budou pokračovat rychleji dále. Například ta otázka eh, osobních údajů eh, zpracovávaných prostřednictvím počítači nebo zaznamenávaných eh, v telefonech. A Někteří akademici z Oxfordu stanovili, že je důležité mít jasně stanovená pravidla v otázce zodpovědnosti, v otázce soukromých údajů, v otázce vývoje technologií, přístrojů. A pak také někteří došli k závěru, že v této hře ti, co budou diktovat pravidla, tak mohou eh, vyhrát. A tady v Evropě je zapotřebí, abychom měli pravidla abychom, ale měli bychom mít nějaký trumf, abychom zvítězili v této hře. musíme mít jasnou řídící linii, která stanoví právě to naše směřování. Mít tu opravdovou přidanou hodnotu v Evropě. Ještě kolegyně, na Petry požádala o slovo a dále promluví komise. Děkuji. Já si velice vážím stávající diskuze, i když je pro mě tak trochu složitá ta struktura práce, protože je to stručné a zmiňuje se tam jaksi všechno, protože to postihuje celý nás život. Nicméně uh, Eh, myslím, výbor pro zaměstnanost by se měl vyjádřit. Já pocházím z tohoto výboru a u nás ve Finsku, třeba ve stavebnictví, se používá umělá inteligence, aby Eh, vytvářela jaksi eh, kariéru pro lidi, aby zjistila vlastně, jak jsou vzděláni a ohodnotí na to, jak jsou připraveni pro to, aby je nasměřovala na tu nejlepší práci. Takže umělá inteligence už je i v té zaměstnanecké strategie, i v rámci stavebnictví takto zapojena. Takže já ji opravdu vidím všude a myslím si, že bychom tedy uh, mohli eh, vypracovat seznam příkladů, které jsou dobré nebo špatné, ale co rozhodně by odsud mělo vzejít, to, že jsou to principy pro lidský život a pro společnost a že eh, bychom se neměli zbavovat těch principů jenom na úkor tedy té inovace v Evropě. Ano, inovace Eh, v Evropě, to je důležitá, prokazuje nám to zpráva eh, komise, že tady v tomto zaostáváme eh, za našimi hlavními světovými konkurenty. Děkuji, Petro. A nyní pohovoří zástupce komise DigiConnect. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Ano, ten časový harmonogram je krátký, nicméně tady nezačínáme od nuly, protože už od sdělení komise o umělé inteligenci byl provedený velký kus práce právě v tomto podobném směřování a chtěla bych konkrétně zdůraznit práci skupiny na vysoké úrovni na téma IA, které již přineslo své plody. Připravili eh, Mm, pokyny, návrh pokynů, které budou předloženy v prosinci a následně eh, budou vloženy do příslušné evropské platformy pro mělou inteligenci, ke které se budou moci všichni eh, vyjadřovat. A já bych tady nyní ráda zmínila některé připomínky, které tu zazněly a které máme my k textu. Tak bodu se hovoříte eh, o pravidlech a procesech což jsou dvě poměrně odlišné věci pravidla jsou spíše napojená na regulování a tady jsme již předeslali, že musíme velice opatrně stanovovat, že by pravidla mohla být změněna. V první řadě musíme pozorně zhodnotit situaci a zjistit, zda je potřeba měnit pravidla. Takže to znění by tam mohlo být spíš v angličtině nastaveno might have modified, mohly by být změněny, eh, aby to nějak nepoškodilo tu inovaci. K bodu D tady to znění by mohlo být zavádějící. Zdá se, že každý systém umělé inteligence je neobjektivní, takže bychom měli být trošku opatrnější. Samozřejmě netýká se to úplně každého systému umělé inteligence, ne všechny se zakládají na velkých datech, takže by se to mohlo reformulovat, že některé velké systémy nemohou zajistit vždy objektivitu a může tedy k takovému odklonu e, za, e, dojít v nějakých podsystémech, aby to paušálně se na to nenahlíželo stejně. Další bod ED. Tady je to takové komplementární, možná takovou připomínku pro některé z těch úkolů, že by robot mohl nahrazovat lidi e, v té 3D a nějaké aplikaci, která může být nebezpečná, tak tady může za takových situacích tedy nahradit lidského pracovníka, pokud se tímto jaksi vylepší kvalita života či práce. No a dále také, když pomýšlíme na to úplně autonomní řízení, ta úroveň 5, tak vlastně tady dojde k odstranění té funkce řidiče, to je automatické, ale zase bychom měli ještě řádně zpracovat to změní textu. Pak umělá inteligence, robotika, ustárnoucí populace 3, 4, 5. Tady panuje konsenzus eh, ohledně užívání umělé inteligence u pečovatelské služby. Podle barometru tam podle eh, vzešlo, že 50 eh, populace se nelíbí myšlenka, že by jim roboti jaksi poskytovali společnost či služby, až budou v důchodovém věku. 30% populace se tato myšlenka líbí, ale myslím si, že bychom zase se měli tady opatrně vynakládat s tím zacílením. Třeba v Japonsku je ta kultura velice odlišná, nejsem si jistá, zda v Evropě bychom mohli tak jak si stlačit vyloženě tady na tu robotiku v této oblasti. Ano, může nám to pomoci v pečovatelské službě, ale musíme opatrně s tím zaměřením. Víme, že ano, zdravotníci potřebují roboty v rámci té logistiky, ale stále ta, ty lidské vztahy, ta eh, lidská přítomnost je tu velice důležitá. Ohledně investic tady vítáme příslušné odstavce, protože jsou v souladu s potřebou navýšení investic. Jak jsme to navrhovali, my hovoříme o navýšení o 70 a povzbuzujeme také členské státy a společnosti, aby činili stejně. Ještě bych tady zdůraznila, že kromě eh, robotu, výzkumu, musíme také na pomoci tomu eh, eh, rozdělování, šíření, jako je Evropský výzkumný program. Dále bod 7, vzdělání. Tady si myslím, že bychom na vzdělání měli nahlížet ze široka a opravdu naprosto zásadně potřebujeme informovat populaci, poskytnout jim jasný obrázek o realitě, aby věděli, eh, co mohou dělat, uvést jim konkrétní příklady toho, co všechno může eh, umělá inteligence vylepšit v našem životě. A co se týče průmyslové politiky, vy jste vyjmenovali celou řadu témat, ale je tu celá řada dalších oblastí. Zemědělství, potravinářství, monitoring životního prostředí, celá řada dalších aspektů a v lékařství, zdravotnictví tady je možné ještě udělat mnohé. Pak etické aspekty, to je zase velice zásadní bod. Promiňte, že vás přerušuji, prosím o stručnost, abychom mohli umožnit vyjádření všem. Já se omlouvám, takže stručně tedy přejdu k tomu nejzásadnějšímu bodu, to je etický aspekt. Chci zmínit, že to, co tu navrhujete, to vlastně již činí ta naše vysok, skupina na vysoké úrovni v komisi. Ano, měla by to být synergie a mělo by se budovat na této již vykonané práci. My samozřejmě plánujeme spolupráci parlamentu a této skupiny, to znamená, ještě s vámi budeme v kontaktu, měli bychom tuto součinnost zajištět a neklat stranou to, co již eh, zpracovala tato skupina. No a již poslední, bo doufám, že budu mít příležitost i ty další připomínky zaslat písemně. A ještě další důležitá věc, ta stanovení pracovní skupiny, to je tato task force. E, s tou e, skupinou na vysoké úrovni, spolupráci s členskými skupinami v prostřednictvím koordinovaného akčního plánu toto provádíme a hodláme zase tuto naši spolupráci rozšířit i na parlament. Děkuji mnohokrát. Děkuji za veškeré vaše doporučení a nyní má slovo pan Fox, kterého požádám o reakci. La possibilità, la vostra disponibilità, io naturalmente. Nicméně Eh, tázala jste se ještě, jestli se k tomu ještě budete moci vyjádřit. Možná bychom se mohli sejít s tou skupinou na vysoké úrovni jako výbor na nějaké vyšší úrovni. Pro nás by určitě bylo zajímavé vyměnit si s těmito lidmi názory. Protože já tady vím, že ta skupina pracuje pro komisi, ale možná by se dali k dispozici a komunikovali i s námi jako Evropským parlamentem. Pan Fox. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ehm, většinou bych nejprve poděkoval stínovým zpravodajům a ostatním a reagoval na ně, ale vím, že nemáme mnoho času. Vy jste navrhoval, abychom se setkali s pracovní skupinou odborníků na vysoké úrovni a to je dobrý nápad a předpokládám, že to se děje i ve francouzském, britském a německém parlamentu. Nicméně do 6. prosince máme termín na pozměňovací návrhy a 7. ledna se bude hlasovat. Takže máme opravdu směšně krátký harmonogram. Šest měsíců nám trvalo, abychom se dohodli na postoji, takže to nebude možné. A já myslím, že bychom se z toho měli poučit do budoucnosti. Pokud chceme pracovat opravdu vážně, tak je potřeba, abychom dali dostatek času na slyšení s příslušnými odborníky. My a sti, se stínovými zpravodaji se pokusíme maximálně spolupracovat i s ostatními výbory a doufám, že 7. ledna vám budeme schopni předložit eh, dokument, který budete schopni prohlasovat. Děkuji. Dobrá, děkuji. Tak tím bychom tedy skončili tuto zajímavou diskusi. Děkuji mnohokrát, pane Foxy, eh, i za vaši stručnost. a termín na pozněvací návrhy je 6. prosince 12 hodin poledne. A já vím, že byla žádost, abychom to prodloužili, ale to nebude možné. Já jsem jenom uh, chtěla, abyste to slyšel. Pro tuto chvíli tedy 6. prosince je termín na pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 7. ledna, pokud se nepletu. A myslím, že jste chtěl, aby pan Buzek schválil prodloužení termínu. Je to tak? No, já jsem chtěl změnit hlasování ze 7. na 14. To je ta změna, kterou jsem chtěl. Dobrá. Takže 6. prosince pozněvací návrhy s tím, že datum hlasování eh, vám sdělíme poté, co zpravodaj si to probere s předsedou výboru. Dobrá, pojďme tedy k dalšímu bodu. A ten se zabývá označováním pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry. Myslím, že pan Castillo eh, podá zprávu za pana Bonyho. Děkuji. Michal Bony dnes zde nemůže být, tak mne požádal, abych se za něj k tomuto krátce vyjádřila, takže cituji ho. Děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří zásadně přispěli k přípravě této zprávy. Cílem zprávy je, aby evropská mobilita byla přístupnější aby náš průmysl byl konkurenceschopnější a naše pracovní místa bezpečnější. Dalším cílem je, aby Evropská unie byla ekologičtější a lépe připravená na klimatické změny. Bude si to vyžadovat, aby Evropská unie, členské státy a zainteresované strany se k tomu zavázaly. Proto podporuji navrhovaná řešení, která umožní ukazovat informace o tom, jestli se jedná o pneumatiku vhodnou na sníh či na led. Vítám také záměr, kole, záměr kolegu uvést na označování tyto údaje, ale budeme potřebovat ještě lepší a reprodukovatelné testovací metody, na základě kterých tyto výsledky budou důvěryhodnější. V této oblasti musí dále probíhat výzkum. Uvědomuji si, že je potřeba zvyšovat povědomí o tomto označování. Takže zavádění tohoto označení by nemělo zásadně změnit pohled, to, jak vypadá to označení. Takže navrhuji, abychom to měli pro odpor, hluk a další aspekty ve stávajícím nařízení. Přiléhavost například za a vlhka. Doufám tedy, že poskytneme ty nejlepší technologie na trh a posílíme také snahu snižovat emise skleníkových plynů a znečišťování vzduchu. Děkuji. Není slyšet bez mikrofonu, bohužel. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také zpravodaji za jeho práci. Pochopitelně jsou tady body, se kterými nesouhlasíme a doufám, že budeme schopni o tom diskutovat. Příští týden budeme mít první schůzku stěnových zpravodajů. A musíme dořešit transparentnost a hlavně pochopitelnost těchto textů. Máme k tomu pozněvací návrhy. Jinak souhlasím s tím, co bylo řečeno. U oblasti energetické transformace tady máme určitou paralelu, prostě výrobci pneumatik by se také mohli snažit o energetickou transformaci tohoto sektoru. Takže v tomto již budu hovořit. Co se týče valivého odporu, tak o tom také budeme hovořit. Je potřeba, aby se zde inovovalo, tak aby se snížil valivý odpor, který konec konců zvyšuje spotřebu vozidel. Co se týče označování, tak eh, bezpečnost, eh, kolik kilometrů se na ně může jezdit, což je konec konců také důležité pro spotřebitele, kteří by si měli být schopni vybrat ty pneumatiky transparentně a mít k tomu veškeré informace. Protože konec konců pneumatiky jsou dost drahé. Co se týče bezpečnosti a recyklování, tak to je také další věc, která by tam měla být. Třeba opotřebovávání pneumatik, to vede k tomu, že se do ovzduší dostává velká část, eh, velké množství a do půdy dostává velké množství mikročástic plastu, takže tady je potřeba podpořit inovace, tak, aby to i nadále více neznečišťovalo životní prostředí a neničilo zdraví. Kromě toho také potřebujeme nové informace o recyklovatelnosti pneumatik, a také potřebujeme mít povinnost transparentnosti celého dodavatelského řetězce, včetně kaučuku, aby to pocházelo z trvale udržitelného lesnictví. Myslím, že nemusíme opakovat to drama, které máme u palmového oleje, takže je potřeba, abychom si dali pozor. Jsme totiž odpovědní i tady za toto. A myslím, že zpravodaj to zmínil konec konců v tom poselství, které zde bylo přečteno. A teď, co se týče ledu a sněhu, tak tam také chceme, aby tyto informace se objevily na tom označování pneumatik. Ale co se týče toho, těch tříd pneumatik, tak tam bychom, které chce změnit zpravodaj, tak tam si opravdu klademe otázku, jestli to tak má být a počkáme si na příští týden, uvidíme, jestli se dohodneme. Obávám se totiž, že se možná špatně pochopil to, co nám navrhuje. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát. Jsem velice rád, že několik z vás, kolegové a kolegyně, uznávají potřebu rozvinout a otázku sněhu a ledu na označování pneumatiky, protože pro nás ze, ze severu je to často nejdůležitější parametr pneumatik. Řada pozněvacích návrhů jde správným směrem a doufám, že tam budeme moci tyto pozměňovací návrhy prosadit. A také chci upozornit na včerejší hlasování ve výboru Envy. V jejich stanovisku k této zprávě přijali několik pozměňovacích návrhů, které se zabývají otázkou eh, dojezdu a opotřebovávání pneumatik. A doufám, že my budeme moci učinit to tež. V každém roce 430 tisíc lidí předčasně umírá v Evropské unii na základě mikroplastů a dalších eh, jemných pevných částic. A špatné pneumatiky zásadně přispívají k tomu, že se tyto částice dostávají přes mikro eh, otěry do prostředí a spotřebitelé by měli mít právo znát trvanlivost výrobku, které si kupují a měli by právo si vybírat eh, pneumatiky, které vydrží déle a méně emitují tyto částice. A také na základě tohoto označení by si zákazníci mohli koupit ekologičtější pneumatiky a také lépe se rozhodovat o hospodárnosti jednotlivých typů. Chceme-li dávat prioritu bezpečnosti a zdraví občanů a řešit problém mikroplastů, tak je potřeba toto upravit. A jedním důležitým krokem by právě bylo, aby opotřebování bylo označeno na eh, pneumatikách. Evropští občané očekávají, že tento problém vyřešíme a během nadcházejících diskusí o této agendě doufám, že budeme schopni se inspirovat od kolegů z výboru Enry a i my se posnažíme o to, abychom bojovali za zdraví svých občanů. Děkuji. La parola kolega Pan kolega Kolíček, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já sice sdílím některé názory, které tady moji předřečníci řekli, ale myslím si, že daleko důležitější než množství mikročástic, které uvolňují pneumatiky, je bezpečnost jízdy a samozřejmě valivý odpor. Prosím, když tak si o tom něco přečtěte, vážení kolegové, to je daleko důležitější, než kolik částic se z pneumatiky někde uvolní. Jestli chcete, je možné vyrobit pneumatiku, která prakticky nebude uvolňovat mikročástice, protože její oděr bude minimální, ale její adheze bude samozřejmě tím silně ovlivněna, bude mít daleko větší průběh a možná bude mít i menší valivý odpor. Takže je třeba si říci, co vlastně chceme od pneumatiky. A já se domnívám, že mezi těmi 24 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, jsou některé zásadní věci. Například použitelnost pneumatiky v extrémním prostředí, led, sníh, eh, která je v určitém protikladu k použitelnosti pneumatiky na mokré vozovce. Druhá věc, a ta je velmi důležitá, protože se o ní zmiňuje část zprávy, to je, co musí být u každé inzerce pneumatiky obsaženo. Myslím si, že tam se můžeme soustředit na to, abychom dali jenom elementární věci, případně pro technické údaje, eh, připravili jenom bod, na který si ten, kdo chce ty technické údaje znát, zaklepe, aby eh, skutečně jsme mohli doplňovat tyto technické údaje, tak jak se bude vyvíjet zkušební metoda v různých oblastech. Protože pochopitelně pneumatika, eh, když se používá na různých terénech, tak má různou abrazi, různou výdržnost a pochopitelně jde také o to, jestli pneumatika je vhodným způsobem použita. Takže ty te testovací metody eh, ty eh, mohou být právě tímto způsobem zobrazeny, aniž by inzerce byla tím příliš zatížena. Myslím si, že nebude problém se dohodnout mezi stínovými zpravodaji a zpravodajem, eh, jak by měl vypadat ten konečný tvar zprávy a jenom se těším na další spolupráci. Děkuji. Eh, um, Děkuji. Já jsem chtěla podpořit to, co říkal Jakob, protože bezpečnost a zdraví je zásadní v této diskusi a my máme za to, že každý pracující má právo odjet z domova s důvěrou, že se večer bezpečně vrátí. V našem volebním obvodu došlo k nehodě, kdy se autobus vracel z festivalu a při té nehodě zemřel řidič a dva teenageři. A následně se zjistilo, že ten autobus jel na 19 let starých pneumatikách. A prostě my se musíme být schopni postarat o to, že lidé nebudou moci obcházet zákonnou úpravu a že naši pasažeři a řidiči budou v bezpečí. Takže zpravodaj a stínovým zpravodajům říkám, že Tire UK k tomu vydala krásnou zprávu, působila v této organizaci v rámci kampaně žena, která se jmenuje Francis Meloy, jejíž dcera při této autonehodě zemřela. Děkuji. Teresa, anche per questa testimonianza. Děkuji a zdá se, že nikdo jiný se nehlásí pro tuto chvíli. Takže paní Kýzmen za komise, prosím. Uh, thank you very much, chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Za Evropskou komisi bych ráda poděkovala panu Bonemu za jeho zprávu a všem ostatním poslancům a poslankyním, kteří předložili pozněvací návrhy a přispěli do rozpravy. Děkuji také za jejich příspěvek. Vítáme hluboko podporu a snahy zrevidovat označování pneumatik a ráda bych pouze zmínila dvě věci. Velmi dobře si uvědomujeme problematiku mikroplastových částic vzniklých oděrem a právě z toho důvodu jsme navrhli, aby to bylo na označení. Jakmile budeme mít dostatečné a dostatečně spolehlivé testovací metody. Samozřejmě, že to nemůže být na, bezpečno, na úkor bezpečnosti, na to si musíme dát pozor. Ale protože na tom chceme pracovat rychle, jakmile budou testy k dispozici, tak z toho důvodu jsme právě navrhli, aby se seznam rozšířoval aktem v přenesené pravomoci, protože je to rychlejší, než to novelizovat spolu o rozhodování. A pochopitelně, že Evropský parlament může dohlížet nad těmito delegovanými akty a může se postavit proti. Co se týče dalšího důležitého bodu, tedy že ty třídy by se neměly měnit, že by měly zůstat jako ve stávajícím nařízení, tak k tomu jsme pouze chtěli uvést, že u té třídy přilnavosti za vlhka 90% je v těch, v těch nejvyšších třídách, takže následně občané si to nemůžou řádně srovnat. Z toho důvodu si myslíme, že ta reklasifikace je potřebná, tak jako jsme ji předložili ve svém návrhu. A teď, co se týče vnější hlučnosti, tak obecné nařízení o bezpečnosti vlastně odebírá tu nejnižší třídu a následně vzniká problém, na který musíme reagovat a překlasifikovat to. Teď, co se týče valivého odporu, tak máte pravdu, že to není tak urgentní, nicméně 43% modelů je v těch nejvyšších třech třídách. Čili zase ta horní část klasifikační stupnice je dosti plná. A když se podíváme na rozhodnutí spoluzákonodárců v roce 2017 v oblasti energetického označování, tak vidíme, že právě měnili klasifikační stupnice tak, aby občané jasněji věděli, co si kupují a následně, abychom motivovali výrobce, kteří k tomu, aby se to jaksi přesouvalo do těch vyšší kategorií a když v těch vyšší kategoriích už tak jako tak je plno, tak moc nejsou motivováni. Takže rádi poskytneme jakékoliv technické informace ale budu se těšit na vaše další příspěvky. Děkuji, děkuji za tento návrh a nabídku spolupráce. Myslím si, že se nám podařilo vyslechnout si vše relevantní a budeme to vše rovněž brát v úvahu, přestože pan Bony tady není. Hlasovat se bude 7. Eh, roku 2019, je to tak správně. Omlouvám se, jestli můžu ještě jednou velice obecně k tomu vystoupit. Já si myslím, že se udělala velká chyba v 17 a spravodajských zprávách a myslím si, že rada nebude v řadě věcí připravena. Takže zase, tady jsme byli natlačeni do urgentního tempa a ta zpráva, kterou jsme odhlasovali a dnes dopoledne, tak v podstatě byla tam strašná spousta pozněvacích návrhů, všichni je pořádně, nevím si, jestli si zapamatujeme, takže prosím, nedržme se té hry komise. Prostě nemůže se člověk probudit 6 měsíce předtím, než ho, začne hořet. Takže uklidněme se, je prostě potřeba, abychom jako ty pneumatiky se drželi té cesty a nedělali nesmysly. Mm, e- ano, máš pravdu v mnohem, co jsi tady zmínil. Jedná se o diskusy, kde musíme zapojit i naše koordinátory. Oni musí odvést svou práci. I já mám pocit, že se musím bránit proti tomu, abych vše mohla řádně vykonat, že se nesmím nechat poddat tomu pocitu, že se to nedá zvládnout kvalitně. To musíme i eh, předsedovi i koordinátorům jasně sdělit. Další bod mm, zřízení Evropské agentury pro jadernou bezpečnost, který doplňuje nástroj pro sousedství a rozvojovou mezinárodní spolupráci. Tady autorem je pan Uručev a já mu tímto dávám slovo. Děkuji. Milí kolegové, v první řadě chci vyjádřit eh, vděčnost všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, zejména stínovým zpravodajům za tak eh, seriózní přístup a produktivní spolupráci. Snažíme se soustředit na nástroj eh, jaderné bezpečnosti vůči třetím zemím. Jak můžeme prosazovat jadernou bezpečnost globálně? pomáhat opravovat a korigovat chyby či postupy, přispívat k bezpečnosti elektráren, předcházet tak nehodáma. Budeme spolupracovat se třetími zeměmi nikoli obecně, že bychom je nějak podporovali ve všem, ale budeme se opírat o komunitní aky, budeme přispívat svými odbornými znalostmi a i zkušenostmi z jaderné bezpečnosti po velice plodných eh, schůzkách, poslední se konala minulý týden ve Štrasburgu, bych rád upozornil na následujících sedm základních záležitostí. Za prvé, transparentnost při rozhodování o jaderných záležitostech, k němuž dochází ve třetích zemích. To byla záležitost popředí zájmu mnohých kolegů, kteří se snad i oprávněně domnívají, že transparentnost a přístup k rozhodování či kontakt s orgány, které jsou zodpovědné za jaderné záležitosti, nestačí. A je tam třeba mnohé zlepšit. To se týká zejména zemí které mají jaderné kapacity a proto si myslím, že by se to mělo přesunout z úvodních ustanovení do normativní části textu a souhlasil jsem s dodatečným článkem, který podpoří požadavek na transparentnost, i když v souladu s relevantní legislativou a mezinárodními nástroji. A s tím, že se bere v potaz, že se jedná o citlivé informace. Za druhé, spolupráce v rámci mezinárodních orgánů pro jadernou bezpečnost. Podporuji kolegy, kteří se domnívají, že v novém nařízení se musí obnovit nejmyším částečně komplexní kritéria týkající se principů spolupráce na mezinárodní úrovni, které pocházejí se stávajících nařízení. Tady se domnívám, že nám to pomůže dospět ke společnému přístupu k těmto nástrojům, společnému chápání a i, že vznikne takový společný jmenovatel všech zainteresovaných stran. Za třetí, kondicionalita. Vidím to tak, že určité podmínky, s nimiž kolegové přicházejí, že by měly platit vůči všem zemím, které chtějí využívat této pomoci, že to není dost vyvážené, protože pokud to takto schválíme, tak zrazujeme, případně odebíráme některým třetím zemím možnost obracet se na nás o podporu. Například, když tady je požadavek právního státu, respektování lidských práv, tak tím okamžitě určití beneficienti nepři cházejí v úvahu. Právě ty, kde jsou tyto záležitosti na pochybné úrovni. Nezapomínejme, že máme jiný nástroj. To je obecná podpora, rozvojová podpora sousedských zemí a tam ano, tam se jedná výslovně o právní stát, demokratizaci, lidská práva a tak dále. Ta jedená bezpečnost by toto úsilí měla spíše doplňovat. Zároveň musíme zajistit dostatečnou flexibilitu, která pak zajistí kontrolu nad situací, kde se dá vyřešit spolupráci s třetími zeměmi pouze určité obavy, jež trápí EU. A proto si myslím, že by podmínky měly být trochu měkčí. Například když chceme spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti s třetími zeměmi. A pak je tam konkrétní návrh, či spíše řada návrhů, které se vlastně výslovně netýkají Euratomu. Způsob komunikování, odstavování z provozu, podpora managementu, společenské dopady výstavby jaderných elektráren, to jsou spíše takové širší záležitosti. A myslím si, že by měly být přesunuty do nástroje sousedství a jiných způsobů pomoci. Právní základ. Tady jsem si dovolil si formálně vyžádat názor právní služby, já jsem vám ho i předal, Euratom správně si žádá právě, aby toto bylo právním základem, tedy Euratom. A to bude z mé strany vše. Na to volte. Děkuji. Nechtěla jsem vám výslovně eh, vzít slovo, ale pan Telička, stínový zpravodaj jako další. Děkuji, paní předsedkyně, rovněž děkuji zpravodaji. Já mohu hovořit stručně a pokud dovolíte, tak bych se věnoval pouze jedné jediné záležitosti. Ale ještě předtím zde musím říci, že druhá sada kompromisních pozměňovacích návrhů, kterou jsme právě obdrželi a já jsem si měl možnost pouze eh, je prohlédnout velice rychle, jenom tak z rychlíku, protože jsem se včera do noci účastnil trialogu, že mi obecně mohu říci vyhovujou a díky nim se to asi vše doladí. Rovněž souhlasím s panem Uručevem u těch sedmi bodů, které zdůraznil. A já nyní chci konkrétně odkázat na jednu věc, a totiž záměr některých kolegů, že tam chtějí zavést tu kondicionalitu. Nechám stranou skutečnost, že se jedná i o kolegy, které měli problém i s hlasováním týkající lidských práv minulý týden na plenárním zasedání ale zdůrazním, že se nejedná o dohodu, kterou uzavíráme na základě principu, že sami přistupujeme na určité ústupky a že zároveň vše opodmínkujeme lidskými právy a dodržování právního státu. Ne, tady jde jednoduše o záležitost zlepšování jaderné bezpečnosti v této zemi. A to jsou často země nepřivzdálené území EU, čímž potažmo zvyšujeme bezpečnost i v samotné EU. A zavádění takového pevného principu kondicionality neposlouží ani naší bezpečnosti, ani v konečném důsledku právům těch, kteří jsou těchto práv zbaveni, protože se často jedná o země, které se vůbec ani nehrnou do dialogu s tématem jaderná bezpečnost, protože je to citlivé, takže oni by to uvítali, pokud jim to opodmínkujeme tak, že budou mít výmluvu se do toho vyjednávání nepouštět. K tomu um, právnímu stanovisku. Já jsem si to rovněž pročetl. Ano, je pravda, že je to na Euratomu, ale není zda článek 2 či 3. To, jak to zdůvodnila právní služby, tady bych kolegům radil, přece jenom, kteří chtějí navrhnout něco jiného, aby se s tím seznámili velice důkladně. Doufám, že se nám podaří brzy dospět k kompromisním pozměňovacím návrhům a těším se na spolupráci se zpravodajem. Děkuji a pan Kohlíček jako další. Já eh, kvituji s povděkem, že eh, pan eh, zpravodaj Uručev se snaží koncentrovat na objekt zprávy, nikoliv na nejrůznější eh, podmínky, za kterých eh, budeme ochotni s tím nebo s oním spolupracovat. Eh, pokud bychom se chtěli bavit o lidských právech, musíme se podívat sami na sebe, protože v 28 zemích současné Evropské unie jistě najdeme spoustu věcí, které jsou v rozporu s základními právy, dokonce i s listinou základních práv a svobod občana Evropské unie. Takže k věci. Mezinárodní Eh, agentura eh, ICAO, která sídí ve Vídni, tak ta by měla být vždycky, když něco chceme zavést, konzultována. To je základní věc. Eh, jedna věc je samozřejmě smlouva Eratom a druhá věc je, že tato mezinárodní agentura by právě měla být ten správný mechanismus, její práce by měla být ten správný mechanismus, který, ať už je to pomoc, nebo je to další rozvoj spolupráce, tak v těchto oblastech by měla být tím rozhodujícím. Takže i tato zpráva by měla tohle vzít v úvahu a měla by s tím pracovat, protože pokud budeme tam zavádět něco, co je nad rámec eh, ICAO, neboli Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak eh, potom samozřejmě se dostáváme na velmi tenký led a vypadá to, jak kdybychom chtěli jako Evropská unie dělat něco více, než co mezinárodní komunita je schopna zvládnout. A e, myslím si, že je velmi dobré, když e, nabídneme e, těm našim sousedům kvalitní spolupráci a když se budeme snažit je zatáhnout, tak říkajíc, do té společné práce. Takže já bych chtěl poděkovat zpravodaji, ten přístup je naprosto správný a výjimečně musím souhlasit i s panem Teličkou, který už mezi tím odešel. Děkuji za pozornost. abbiamo mm. sentito noi. E grazie la parola. Já děkuji vám a je řada na komisi. Pan eh, Maja má slovo. Merci, madame la présidente. Uh, thank you. Děkuji. Ano. Sekundo. Un Sekundo. Já vás ještě na vteřinku přeruším. Žádáte si ještě slovo? Restituisco la parola immediatamente al signor Mayer. Děkuji. Já se pokusím to znova zasadit do kontextu a reagovat. Především děkuji poslancům a poslankyním za odvedenou práci. Je to nástroj, který není jednoduše pochopitelný, protože to je velmi odborná záležitost. A v podstatě je to určitá část úzká, ale důležitá bezpečnosti jaderné energetiky. Takže ještě jednou děkuji za veškeré vaše pozněvací návrhy, které nám samotným velmi pomohly v zamýšlení se nad celou touto problematikou a tímto novým programem. Je to program, který v podstatě nasleduje na, po práci z 90. let po pádu Sovětského svazu a také po černobylské katastrofě. A od té chvíle se Evropská unie rozhodla, že pomůže sousedním zemím, především tedy z bývalého Sovětského svazu, zlepšit bezpečnost jejich jaderných elektráren, tak, aby prostě nedošlo k druhému Černobylu. Měli jsme různé nástroje, které jsme realizovali a tlačili jsme jim na některé z těchto zemí, včetně členských států, na uzavření určitých jaderných elektráren první generace, které byly zvláště důležité, protože neměly dostatečnou primární ochranu zmodernizovanou. A právě v tomto duchu pokračujeme ve své práci. Od roku 2007 zazna- jsme zaznamenali určité problémy ve spolupráci s, Rusku, s Ruskem a následně jsme se rozhodli, že zkušenosti z bývalého Sovětského svazu by se mohly hodit i jiným zemím, které chtěly zlepšit bezpečnost svých jaderných elektráren, anebo které chtěly začít stavět jaderné elektrárny. A když už jsme u produkce jaderné eh, energetiky, tak bych měl říci spíše obecněji eh, do jaderné energetiky, protože nemusí jít pouze o elektrárny, ale také o výzkumné reaktory, které jsou stejně tak nebezpečné, i když třeba zdaleka nemají tak vysoký instalovaný výkon. Takže ty najdete většinou v méně rozvinutých zemích, mimo jiné i v Africe. A jsou to a ty instalace, které jsou méně bezpečné, jsou pochopitelně i více riskantní. Já vím, že bezpečnost dodávek není téma, které tady dnes řešíme, že spíše má přispět ke stabilitě a míru a že to je něco, co stejně tak zdůrazňujeme. Já jsem chtěl tedy se krátce vyjádřit k právnímu základu. To je otázce, kterou vy už jste vyřešili. Tady v podstatě se budeme zabývat pouze otázkami Euratomu. Čištění, dekontaminace budov a podobně, to jsou věci, které by se řešily novými, jinými nástroji, eh, například mezinárodní spolupráce a podpory politiky sousedství. A navíc jsou to nástroje, které už stejně dneska využíváme při realizaci určitého typu projektu. Například při rehabilitaci kontaminovaných lokalit eh, po uvolněných dolech v bývalém Sovětském svazu. Děkuji také mnohokrát za vaše myšlenky týkající se podmíněnosti. To je bez pochyby důležitá otázka. Na druhou stranu jsme konstatovali, že v zemích, kde by mohla kondicionalita vstupovat do hry, zároveň zaznamenáváme největší problémy s fyzickou bezpečností a následně i bezpečností Evropské unie, například Irán. Je to nástroj, který je v souladu s dohodami podle roku 2015 a podle nich e, Iránci, které kritizujeme tedy, že nerespektují lidská práva, souhlasili s tím, že budou spolupracovat a otevřít dveře tak, aby se zlepšila fyzická bezpečnost jejich jaderných instalací. Takže tady vidíme dobrý příklad toho, kde je potřeba na jednu stranu konfrontovat země s problémy, ale na druhou stranu s nimi komunikovat a měnit situaci. Pochopitelně, že to neplatí absolutně a všude. Hovořili jste také o flexibilitě, alespoň tedy já jsem to slovo slyšel. Děkuji za to, že nám tu flexibilitu dáte, protože musím říci, že je absolutně nezbytná u takovéto činnosti. Protože svět jaderné nebo nukleárních technologií se velice rychle rozvíjí a musíme být schopni s ním držet tempo. Sedm let to je hrozně dlouhá doba a nemůžeme předvídat, jak bude vypadat po ní situace. Chci také připomenout, že tento nástroj v podstatě hlavně chce zvýšit bezpečnost jaderných zařízení podporou a pomocí orgánům pro jadernou bezpečnost. Málo spolupracujeme se samotnými instalacemi a jejich provozovateli, pokud tedy nemáme nějaký zásadní problém s bezpečností, jako to třeba bylo v případě Arménie, anebo u zemí, které chtějí vstoupit do Evropské unie, například eh, výzkumné reaktory v Srbsku. Tam jsme se zabývali i případnými chybami při provozu tohoto zařízení. Takže děkujeme mnohokrát poslancům a poslankyním za důraz, který kladou na hodnocení výsledky, výsledků. Pro nás, jako pro všechny ostatní, je zásadní vidět, jaký dopad mají naše kroky. A opravdu každý den se snažíme nacházet dobré ukazatele, které by nám umožnily za prvé udělat eh, inventuru situace v dané zemi a potom zjistit, jestli ty naše projekty skutečně vedly k navýšení bezpečnosti těchto instalací. Ať už co se týče práce samotných operátorů, nebo co se týče schopnosti orgánů kontrolovat tyto instalace a vyhodnotit, jestli skutečně dochází k pokroku. Trochu se to blíží těm zátěžovým zkouškám a k té diskusi, kdo vlastně bude testovat, jestli ty zátěžové zkoušky proběhly řádně. To nemůže být komise, to nemůže být Evropská unie, protože k tomu nemáme pravomoci. Ale co bychom my mohli udělat, je podporovat orgány pro jadernou bezpečnost v jejich práci před i během i po těch zkouškách. A také můžeme spolupracovat s Mezinárodní agenturou ve Vídni a pomoci jim při samotné kontrole těchto zařízení, protože to je jejich práce. Takže, co se týče mezinárodní spolupráce, tak ano, musíme tomto nástroji spolupracovat s jinými mezinárodními orgány. Pochopitelně Vídeňská agentura je první mezi nimi, ale jsou i další, třeba regionální organizace v, ve střední Asii, se kterými spolupracujeme, tak abychom zajistili, že i na regionální úrovni dochází k pokroku a že jednotlivé země spolu spolupracují. Protože konec konců jaderná bezpečnost nezná hranic protože prostě radioaktivita také hranice nezná. Takže tolik tedy poznámky z mé strany. Bude tady možnost spolupracovat s dalšími těmito nástroji, především s nástrojem pro stabilitu a bezpečnost. A to z toho důvodu, že bezpečnost nukleární energie a bezpečnost dodávek energie se často týká stejných technologií. Čili týká se to jak eh, bezpečnosti těch surovin, tak následně odpadu a uchovávání těch surovin. Takže tady určitě existuje každodenní interakce mezi těmito dvěma nástroji. Konec konců v komisi to má na starosti jedno oddělení abychom se postrali o to, že to je všechno dobře zorganizováno. Budu připraven zodpovědět na vaše otázky. Doufám, že už jsem tak jako tak nehovořil příliš dlouze. Pokud ano, tak se to omlouvám, ale je to opravdu odborné téma, takže se to nedalo pojednat příliš krátce. Děkuji. Eh, ano, dali jsme si na to dost času, protože se jedná o významné a specifické téma. Já bych eh, ještě se vrátila k našemu systému a slovo má pan Gajer za socialisté demokraty. Sice jsem neměl na uších sluchátka, ale pokud té italštině správně rozuměl, tak eh, jsem byl vyzván, ať se vyjádřím. Já jsem se zatím jen díval na pořád jednání, sice jsem se dostavil k jinému bodu, ale děkuji vám. Děkuji panu Uročevovi za to, jakou vstupní práci vykonal a rovněž jak krásně zorganizoval zasedání sínových zpravodajů. Tady se domnívám, že jsme na dobré cestě k tomu vypracovat mnoho kompromisů, tak aby tady toto usnesení bylo jednak velice pádné a zároveň přesvědčivé i pro občany. Moje politická skupina přece jen klade veliký důraz na to, aby i ten zdrojový právní text pro ten program dával zcela jasně najevo, že se jedná o civilní využití jaderných, jaderné energie a že nechceme jiný způsob ani zprostředkování, ani bezprostředně podporovat. Naopak chceme varovat před expozicí či dávat možnost informovat se o bezpečnosti jaderných eh, facilit v dané zemi občanům. Proto tam je výslovně navržený článek, který by měl podpořit transparentnost. A to je i cílem té komplementarity s mezinárodními organizacemi a smlouvy, které musí být zohledněny a které i musí komise brát v potaz. A pokud jsem to správně pochopil, tak i komise má ten záměr. Právě Mezinárodní eh, agentura pro jadernou spolupráci eh, je eh, tím správným orgánem. A s tím se pojí i povinnost nešíření zbraní hromadného ničení. Bohužel ale zde často nemáme co dočinění s demokratickými režimy, které fungují tak, jak bychom si to přáli. Tedy proto si myslím, že nedává moc smysl rozdávat peníze těmto státům, které, když budou chtít, tak si roztrhnou ten plech na tom reaktoru, ten ochranný, nebo ho nechají roztrhnout nezávisle na tom, jak běží vše ostatní v té zemi, protože jich ani nezáleží na vlastních občanech, natož na občanech jiných států. My tedy hlavně musíme zdůrazňovat, že nám záleží na dialogu s těmi zeměmi, které splní alespoň určité základní předstupní podmínky. Samozřejmě nesmíme tu laťku eh, nastavit příliš vysoko. A pak ještě bychom rádi viděli katalog konkrétních opatření, eh, které by do toho nástroje spadaly a rovněž i na orientování těch minimálních norem a standardů pro jadernou bezpečnost. Kolega Hručev na závěr. I think almost everything which, which was problematic Ano, zdá se, že veškeré problematické záležitosti a záležitosti, které si ještě žádají dodatečně vyjasnit, už jste zazněli, tedy co já mohu dodat. My jsme hovořili na zasedání stínových zpravodajů o osmi návrzích na kompromis a já jsem skutečně velice vděčný a chci to zde vyjádřit, že jsem rád, že mohu spolupracovat s těmito kolegy a pokusím se vše urychlit. Zvažme, jak se chceme postavit k těm pozměňovacím návrhům co nejrychleji, vyjasněme si, které chceme podpořit, které ne, protože hlasovat ve výboru se už bude 4. prosince. Děkuji. Děkuji, tím jsme dokončili tento pořad jednání. Vy už jste i, i zmínil tu lhůtu, takže už se k tomu nemusím vyjadřovat. Děkuji všem účastníkům té diskuse a pouštíme se do našeho semitáře. Ten se jmenuje Brexit a e, program Horizont Evropa. Je to tedy výslovně záležitost, k níž jsme si přizvali e, tři velice významné expertky, já je zde zvu a snažme se plně přejít eh, z toho, čím jsme se zabývali k tomuto semináři. Času nemáme na zbyt. Jakmile už zde máme první řečnici, tak se pustíme do toho. Prosím, pojďte ke mně tady nahoru. Zde, tre donne, tre, Vedo con piacere che sono tre signore, e tutte... Ano, máme zde tři ženy, představitelky ženského pohlaví, což nás dělá tady za předsednickým stolem přesilu a já jsem tomu velice ráda. Eh, nejdříve paní Reinhilde Fegelers která nás krátce uvede do problematiky potenciálního dopadu Brexitu na program Horizont Evropa a i obecně nám vše uvede. Dobré odpoledne a děkuji vám za pozvánku, abych pohovořila o dopadu Brexitu a o tom, jaké to bude mít dopady na program Horizont Europe. Samozřejmě těžko se hovoří o Brexitu, když to okolo tohoto ještě panuje taková nejistota, jak tedy bude mít eh, Brexit dopad, jak se nás bude týkat. Takže já bych nyní chtěla spíše poukázat na to, jak Horizont Europe by se měl vyvíjet v té nejideálnější verzi, že nás bude tedy 27 od příštího roku, nebo jak bychom si spíše přáli, aby se Horizont Europe vyvíjel po Brexitu. Takže v první řadě několik tedy takových faktů na úvod do diskuze. V první řadě se snažíme Eh, identifikovat, jak se tady ta oblast výzkumu bude vyvíjet a ten rámcový program Horizont Europe bude tedy ustanoven. Konkrétně si přejeme identifikovat to, jak globální výzkum se bude eh, rozvíjet, jak se bude polovat. Máme tu Spojené státy, máme tu velice rychle eh, stoupající hvězdu Číny zatímco tedy ta evropská výzkumná oblast, to je taky výzkumný pól, kvantitativně přejeme si, aby se navýšila i kvalitativně, aby to bylo středisko excelence, nicméně ve srovnání s Čínou je méně dynamickou oblastí. A pak tu vidíme ty různé další póly a jaké to může mít tedy další dopady na pozici Evropy v budoucnosti. Tady bychom chtěli tedy zjistit to, že si přejeme tedy soustředit se na tu oblast výtečnosti, no a těmi možnými cesty k výtečnosti je být otevření k vědeckým talentům, přitahovat ty nejlepší talenty, aby nám to umožnilo budovat tu cestu k výtečnosti, podporovat je a další ty vrcholné talenty. No a druhým takovým mechanismem pro budoucnost Evropy, pro ten mnohapólový vědecký svět, je vsadit na vědeckou spolupráci, tedy být schopni pracovat mezi těmi nejlepšími vědci, talenty, umožnit jim řádnou spolupráci, ať se nacházejí kdekoliv, protože to jsou opravdu velice důležité podmínky pro dosažení výtečnosti. No a, a to budeme mít ten mnohopólový globální vědecký výzkumný svět. Tady si přejeme být zejména otevření, protože ono to není jenom být výteční ve, větě, ve vědě, důležité vědět, jaké to může mít dopady, protože tento, v tomto světě se nejedná jenom o výzkum, o vědu. Tady i průmysl bude koukávat po těch nejlepších talentech. A, takže je třeba přispět tou přidanou hodnotu i pro průmysl. Takže myslíme si, že ten Eh, v tomto globálním vědeckém světě Evropa musí být otevřená, musí dokázat přitahovat talenty, musí umožňovat tu spolupráci. No a tady bychom mohli mít ten rámcový program jako důležitý nástroj, který k tomuto bude napomáhat a pomůže nám Evropu postavit eh, do toho čela. A jak to tedy bude vypadat já vám tu chci ukázat několik grafů a čísel, takže tady můžete vidět, jak ta nová geografie výzkumu bude vypadat. Takže mm, tady zjistíte na světové úrovni, kde jak si se produkuje nejvíc vědců. Tady vidíte pozici Evropy se Spojeným království a bez. Evropa, tady co se týče tady podílu veškerých těch vědeckých publikací, tím většinou poměřujeme tu výtečnost, tedy ti, co produkují nejvíce těch vědeckých studií, tak Evropa na tom zatím není tak špatně. Eh, máme téměř stejný rozměr jako Spojené státy, ty jsou samozřejmě v čele. Nicméně v průběhu času zaznamenáte velký eh, růst v Číně, co se týče výtečnosti, protože Čína to vyvstává, tak eh, zase jiní tímto ustupují, aby jí dali prostor a k tomu poklesu došlo zejména ve Spojených států. Ti, jak si přesunuli tu procento výtečnosti do Číny a jejich podíl se snížil. Samozřejmě, jakožto jednotlivá země je to největší tedy eh, nárůst ve srovnání s ostatními oblastmi. Evropa je velice důležitým aktérem, co se týče výtečnosti a podařilo se i udržet si svůj postoj v pro, pozici v průběhu času. Na počátku měla nižší hodnotu než Spojené státy, a následně více. Takže Máme tu tedy nejrůznější další aktory, máme tu tu kalkulaci se Spojeným království i bez. Samozřejmě Spojené království jako takové je také důležitým aktérem, ale je vidět, že tedy bez Spojeného království přijdeme o kus té naší síly. Nicméně jinak, řekněme, výtečnost je u nás dobře rozdělena mezi jednotlivými členskými státy. A i jednotlivé evropské země jako takové v tomto měřítku se drží také dobře. Takže co se výtečnosti týče, Evropa je jeden pol, stojí po boku těch druhých. A ten nárůst Číny, co se týče výtečnosti, to je tedy něco, co nesmíme ztrácet ze zřetela a bude se v budoucnu ještě navyšovat a Evropa si bude muset obhajovat tuto svoji pozici a proto je důležité také pochopit, jak budujeme tuto pozici výtečnosti, jak zajistíme mít vý, eh, to, že budeme mít výtečnou vědu. Tady proto fungují dva výtečné mechanismy, které umožňují tedy národům zajistit si tuto výtečnost a ještě zlepšovat. Na jednu stranu je to schopnost přitahovat talenty, ať jsou kdekoliv, Tady mobilita talentů je důležitou bránou pro vyšší výtečnost. Tady vidíte výčet zemí, kolik tedy akademiků je schopno při, nebo vědců přitáhnout ze zahraničí. Nejotevřenější zemí v tom je Švýcarsko, co se týče čistých příchoz, počtu příchozích Někteří pak eh, ztrácejí Spojené království, také je velice otevřenou zemi v tomto Německo, Francie, jsou samozřejmě velké země, i když nejsou zas tak otevřené, ale i tak eh, ta míra otevřenosti je tu poměrně vysoká. Co bych chtěla zdůraznit, ta otevřenost opravdu napomáhá budovat výtečnost. To vidíte na tom eh, pravém grafu kvalita těch, které přitáhnete. Protože ti lidé, kteří tedy přitáhnete, mají většinou více než průměrné výsledky v tom porovnávání výtečnosti. Patří mezi ty nejlepší výzkumníky. Takže když se podíváte na situaci Spojených států, ty jsou vždycky na těch předních místech, vždycky se jim daří mnohem lépe než světovému průměru, ale vidíte, že ten typ eh, výzkumníků, které přitahují, je vždy podstatně lepší, větší a to je tedy ten důvod, proč je, jsou Spojené státy v čele toho množství a kvality talentu jim se daří přitahovat ty nejlepší, prostě ti nejlepší přichází k nám, protože my jsme ti nejlepší, tak toto funguje v tom uzavřeném kruhu. A ti, kteří opouštějí, to je důvod jak si ta, eh, také mobility, možná nejsou zas tak eh, dobří ale celkově tedy mobilitou můžete jenom získat. Zase v Evropě nejlepší místo tady má Švýcarsko, oni jsou opravdu aktivní, přitahují talenty a přitahují ty nejlepší z talentů. Zase tady ten počet těch top talentů je podstatně vyšší ve srovnání s ostatními. Takže zase součástí toho, proč se Švýcarsku daří tak dobře, je to, že má tu schopnost přitahovat ty nejlepší. A zase podobně Spojené království si hodně zakládá v té výtečnosti na přitahování těch top talentů. Podobně to znamená, že Brexit eh, může mít takový dopad, že Spojené království tady nebude tak otevřené pro ty nejlepší. Čína, zas další příklad jiného eh, jaksi druhu tohoto příběhu, má hodně i těch navrátilců a zase ti jsou lepší než ten světový průměr, ale ze, ne tak dobří jako ty, které přitáhly Spojené státy. A kvalita těch odchozích je zase podstatně vyšší. To znamená, Čína opravdu si buduje tu svoji výtečnost, posílá ty nejlepší talenty ven a doufá, že se jí navrátí. Prozatím je ale tedy více eh, vysílá ven. Bohužel mnoho právě těchto Číňanů pak směřuje do Spojených států a tady dochází k tomu začarovanému kruhu mezi Spojenými státy a Čínou. Takže to byla jedna z těch cest eh, k výtečnosti přitahovat talenty a také eh, si zajistit tu možnost je udržet u vás. Další možností pak je schopnost spolupracovat s ostatními talenty. Ne tedy nezbytně je přitahovat, ale zajistit tu spolupráci mezi nejlepšími talenty. To znamená, mezinárodní spolupráce je zase velice důležitým prostředkem pro zajištění výtečnosti. Tady máte vlastně obrázek o tom, jak to ve vědě funguje. Ta mezinárodní spolupráce mm, je mnohem větší kvality, vede k mnohem větší eh, kvalitě vědecké práce než v případech nespolupráce. Tady máme příklady eh, v biomedi. Eh, Cíně a příslušném výzkumu, Francie, Německu jim se daří. Tady opravdu hodně. Vidíte tady sedminásobné eh, zlepšení ve srovnání s ostatními. Toto je jasně potvrzená cesta, jak zajistit ty nejlepší eh, kvality. Takže je důležité pro výtečnost stát v čele toho vědeckého světa. Výtečnost se zakládá na té otevřenosti, schopnosti přitahovat a schopnosti spolupracovat mezinárodně. Další otázkou je, jaké máme proto politické nástroje, jaký je rámcový program, zda to je cestou k výtečnosti a zda prostřednictvím té mezinárodní spolupráce si můžete budovat výtečnost. Když se podíváme na projekty spolupráce, konkrétně co se týče těch společenských výzev, tak tady ta spolupráce mimo Evropu je poměrně nízká. Ta spolupráce v rámci FP7 probíhá zejména uvnitř EU spíše než mimo EU, takže spolupráce mezi eh, třetími zeměmi je poměrně omezená. Uvnitř EU ta míra spolupráce je opravdu vysoká. Je vidět, že rámcový program toto podporuje je výtečnou pobídkou pro spolupráci uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy. No a po Brexitu, pokud e, Spojené království vystoupí, tak kdo se Spojeným království spolupracuje a kdo tedy přijde o, o hodně nebo bude mít tedy větší potíže se spoluprací, pokud Spojené království bude stát mimo. Takže jsme se dívali na ty projekty v rámci FP7 a ty země, které více spolupracují než jiné, tady vidíte rozdělené, zase jsou to ty silnější země jako Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Německo, Švýcarsko, které hodně spolupracují se Spojeným královstvím pokud Spojené království jaksi vypadne, tak ten druh spolupráce bude složitější, také Irsko. Tady uvidíme, jak otázka hranic toto postihne. Toto tedy jsou ty země, nejen Spojené království, které bude tratit na tom, že Spojené království vystoupí. Ta uh, úroveň spolupráce bude mnohem složitější. Další mechanismus, který jsme identifikovali, schopnost eh, přitahovat talenty, je tedy i ta míra spolupráce. Máme tu také Evropský výzkumný, Evropskou výzkumnou radu, která poskytuje granty, umožňuje tímto mobilitu výzkumníkům, umožňuje, aby se opravdu věci jaksi pohybovaly, eh, je tu i ta eh, možnost přenositelnosti těch grantů. Tady vidíte zase eh, jasně vyjadřené ty země, je to čistě zaměřená na výtečnost. Eh, v některým zemím se v, v rámci této Evropské výzkumné rady eh, daří velice dobře, na prvním místě Spojené království, ale to je hodně založeno na té schopnosti přitahovat talenty. To znamená, že Spojené království bude hodně poškozeno tím, nebo bude mít mnohem těžší tuto možnost přitahovat eh, pak talenty z EU země, které spíše vysílají do Spojeného království eh, vědce, výzkumníky Itálie, Španělsko, Německo, tyto země mají méně, budou mít méně možnosti vysílat své eh, výzkumníky do Spojeného království a budou si je více držet doma. Tady tedy vidíte, že opravdu Spojené království stojí v čele a že Brexit tady bude mít velké dopady tady na tuto schopnost. No a toto je poslední průsvitka jaké tedy tu vnímáme dopady na horizont Europe po Brexitu. Tady bych chtěla znovu zdůraznit, že je nezbytné se soustředit na budování výtečnosti, abychom si zachovali tu naši pozici um, čelního aktéra, uh, umět využít globalizace, přitahovat talenty, zajišťovat spolupráci s partnery, to, eh, jak, jak tedy uvnitř EU, tak s přidruženými zeměmi a s třetími stranami. Takže nezávisle na to, jakou roli bude Spojené království hrát, za to bude přidružená země nebo eh, třetí země, musíme být nadále schopni tedy spolupracovat, přitahovat talenty, abychom zajistili pro Evropu tuto výtečnost. Grazie, grazie alla professoressa che ha fatto un quadro. Děkuji vám mnohokrát za velmi konkrétní popsání důsledků Brexitu na výzkumné kapacity a potenciál. Nyní má slovo Catherine Maes, která bude hovořit o dopadu Brexitu na horizont Evropa ale také se bude zabývat eh, výzkumem, eh, výzkumnými organizacemi a jejich budoucností. Dobré odpoledne. Děkuji, že jste nás pozvali Zastupuji Ligu evropských výzkumných univerzit, což je síť 23 univerzit působících v Evropě ve 12 zemích. Máme pět členů ze Spojeného království a dva ze Švýcarska. Nevím, jestli je to čitelné, tak vám to řeknu. Je to Univerzita Cambridge, Oxford, Imperial College London, University College London, Edinburgh University a ve Švýcarsku Ženevská a Curišská univerzita. Zmiňuje je z toho důvodu, že jsou zapojeny přes Švýcarsko do rámcového programu. Jsme tedy organizací, která rozvíjí politiku a snaží se působit i zde v Bruselu v řadě témat, které se týkají vyššího vzdělávání, inovativního vzdělávání a výzkumu. Zrovna jsem se vrátila ze zhromáždění rektorů, kterého se účastnilo 23 rektorů v Dublinu minulý týden a byli tam naši členové stále ze Spojeného království a stále působili velmi aktivně. Probíhala tam velmi zajímavá diskuse, stejně tak jako po roce 2016 už několikrát v podstatě jsme Brexit měli na pořadu jednání každého zhromáždění rektorů. Takže vidíte, jak důležité téma to je pro naše členy. Členové ze Spojeného království chtějí zůstat součástí LERu, chtějí zůstat v rámcovém programu. Pro nás jsou určitě vítaným a navíc je důležitým a nezbytným partnerem. Zůstanou součástí naší sítě v každém případě. Na druhou stranu ale zároveň vytvářejí partnerství s univerzitami po celé kontinentální Evropě a snaží se tak zachovat kontakty, které pro ně tak byly důležité i do budoucnosti, tedy po Brexitu. V podstatě od našeho prvního prohlášení v roce 2016, krátce po referendu, se nic nezměnilo. Tehdy jsme řekli, že podporujeme členy ze Spojeného království, budeme podporovat jejich další angažmá v Evropě a budeme se snažit zajistit, aby výsledek znovu vyjednaného vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii umožnil naši další spolupráci a to platí dodnes. Chceme-li být aktivní, chceme-li mít tyto spolu, tuto spolupráci s Británií, tak to bude ku prospěchu obou. Zatímco když budou muset odejít, tak to bude nevýhodné obou straně. Je to opravdu tak jednoduché. Zopakovali jsme to také v prohlášení, které jsme vydali v květnu tohoto roku, krátce poté, co pronesla projev britská premiérka, ve kterém řekla, že Spojené království i nadále chce být plně zapojeno do horizontu Evropa po, roce, po Brexitu. Leru má za to, že největší problémy světa vyřeší nakonec univerzity a výzkumní pracovníci, kteří musí spolupracovat přeshraničně a musí pracovat na základě otevřené vědy a otevřené inovace způsobem, který je otevřený světu. Proto je potřeba najít způsob, aby Spojené království mohlo i nadále přispívat k vědě a k inovaci. Protože co se nás týče, jsou nedílnou součástí výzkumného a univerzitního ekosystému v Evropě. Apelujeme tedy na britskou vládu a na Evropskou 27, aby věda a inovace měly vysokou prioritu těchto vyjednáváních, aby našli řešení, které umožní vědeckým a výzkumným pracovníkům nadále pracovat v rámci všech nástrojů po Brexitu v této oblasti. Je nám jasné, že to bude těžce splnitelné. Pokud nedojde k dalšímu pokroku v dalších aspektech vyjednávání o Brexitu, ale jak profesor Kareny Vychles řekla, jde nám o mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků. Ta je pro nás velice důležitá a musí být zachována i po Brexitu. Po červnovém prohlášení jste si možná všimli, že v červenci jsme viděli, vydali dalších deset poslání, týka, poselství týkajících se horizontu Evropa a přivítali jsme návrh Evropské komise a předložili jsme také připomínky k návrhu zprávy, která už tedy není návrhem, ale zprávou, kterou předložili poslanci Nika a Eller. Chtěli jsme hlavně posílit mezinárodní spolupráci a vítáme plány Evropské komise právě v tomto smyslu v Novém horizontu Evropa. Také chceme, aby bylo možné pro všechny země, které mají blízko k EU, působit jako přidružení členové. A platí to i pro Spojené království a Švýcarsko, tak aby tady měli přímý přístup do horizontu Evropa. Švýcarsko by mělo se připojit za stejných podmínek jako v minulosti a co se Spojeného království týče, tak ti by se měli připojit, pokud naplní určité finanční a jiné podmínky. V červencovém komuniké jsme předložili určité návrhy, pozněvací návrhy, podmínek pro jejich přičlenění k tomuto programu na základě. Také jsme řekli, že Leru nepodporuje omezování přístupu k určitým programům, jako například Marie Curie, malému množství přičleněných zemí. A tím se tedy dostávám k dalšímu bodu a k prohlášení z 8. listopadu spolu s dalšími 13 evropskými asociacemi zastupujícími Evropské univerzity. Takže kromě Leru to byl také EUA, Cezar, Coimbra, Eurun, Unica, De Geld a řada dalších asociací takže to zastupuje opravdu širokou scénu univerzit po Evropě. Když se díváme na poslední vývoj ve vyjednávání v Evropském parlamentu, tak se obáváme, že se podkopávají hlavní cíle rámcového programu. A jak jsme řekli v, eh, ve svém textu, máme za to, že tento rámcový program by měl i nadále být vzorem pro Evropu. Když bývalý paní bývalá komisařka Gagan Quinn musí vystoupit a říct, že horizont Evropa by měl zůstat horizontem Evropa. Že by to neměl být a že by to neměla být koheze Evropa, měl by to být opravdu horizont Evropa. Jsme proti návrhům vyloučit přístup třetím zemím pro, k jednotlivým programům pokud se nepletu, článek 12 prošel dnes ráno výborem ITRE a dělá nám to obavy. A nakonec k načasování. Apelujeme na instituce, aby postupovali v této práci co nejrychleji, byť si uvědomujeme, že to závisí na politických jednáních o Brexitu a existuje ještě několik dalších problematických věcí v samotném horizontu 2000, v samotném horizontu, ale byla by škoda, kdyby horizont Evropa jeho začátek se zpomalil a opozdil, což se dělo v případě horizontu 2020. Tam byla situace eh, méně než ideální doufáme, že bude prostor pro eh, přičlenění Spojeného království, byť tam asi bude nějaká časová mezera. Nezbytně. Protože je jasné, že ať už se potom to samitu stane cokoliv, ať už se stane během nadcházejících týdnů v britském parlamentu cokoliv, tak to tak nebo tak bude mít velký dopad na další fáze Brexitu a také na to, o jaký Brexit vlastně půjde, ale doufáme, že všechny strany tohoto vyjednávání si uvědomí, že pokud výsledek bude dobrý pro výzkum a ten výsledek přijde rychle, tak to určitě vyšle dobrý signál pro vztahy se Spojeným královstvím do budoucnosti. Děkuji. Já vám také děkuji za to, co jste říkala. A Třetím řečníkem je Elizabeth Kipper. Doufám, že jsem to vyslovila správně, asi ne, tak se omlouvám. Která bude hovořit o dopadu Brexitu. Konkrétně se bude dívat na dopady na průmyslový svět, především co se týče farmaceutického průmyslu, který je tak důležitý. Máte slovo. Grazie, signor, and thanks very much for the... Děkuji vám a děkuji tomuto výboru za pozvání. Já reprezentuji FPA a jsem opravdu velice ráda, že vám mohu poskytnout pár informací k výhledům tohoto odvětví, protože pro nás od samého začátku vyjednávání o Brexitu neustále opakujeme, že my reprezentujeme nikoli pouze firmy, ale i národní profesní združení, což znamená, že od samého začátku jsme v kontaktu s kolegy ve Spojeném království, kde rovněž existuje združení a zdůrazňujeme, že musíme zůstat pospolu a pokračovat společně. Nejde pouze o podnikatelské výhledy. Často se v médiích eh, doslechnete, kolik to bude stát, například když se musí přestěhovat nějaký hodnotový řetězec, se musí přesouvat v případě Brexitu. To je jedna věc. My jsme ale odvětví, kde záleží i na pacientech, i na zdravotnictví, takže z našeho pohledu ty výhledy se utvářejí ještě jinak. A my od samého začátku se snažíme předat eh, panu Barnier zvláštní poselství. Brexit pro nás rozhodně nebude mm, znamenat, že můžeme pokračovat, jako kdyby se nic nestalo. Na druhé straně chceme, aby tam určitá plynulost a návaznost byla zachována. Chceme, aby eh, v ten efekt bral v potaz specifika zdravotnického odvětví. A chceme, aby tam bylo zdůrazněno a už i politická deklarace, aby to zohlednila, aby se na to mohlo pak budovat v tom vyjednávání o budoucích vztazích, že opravdu se jedná o poměrně specifické záležitosti. Nejdříve pár statistických údajů, proč je tak významné, aby naše odvětví mohlo i nadále pracovat v úzké součinnosti se Spojeným královstvím. Co nám dělá obavy? Ono je to v podstatě ten krevní oběh našeho odvětví, je životnost eh, léku a jakým způsobem léky si mohou získat patent a kolik stojí vývoj nových léků. 35 miliard v Evropě, tak se to odhaduje. Zaměstnanců máme zhruba 745 tisíc po celé Evropě, takže tady si můžete udělat obrázek, o jakých veličinách hovoříme. Jednak dodavatelský řetězec, to je vlastně odvětví samo o sobě a tam spolupracujeme s našimi členy, našimi e, firmami. Tam od samého začátku se už pracuje i s konceptem, že nebude žádný díl a to si dokážete představit, kolik by to znamenalo změn. Každý měsíc přichází do EU 45 milion různých léků a um, další obrovské množství do Spojeného království. E, tedy výzkum, vývoj máme na programu, ale i ta výměna, to není zanedbatelná veličina, zejména protože to odvětví má i globální aspekt, tedy nejde pouze o Spojené království, ale i z důvodu těch statistik, jak už řekla kolegyně nedává smysl, když hovoříme o celosvětovém měřítku, porovnávat jednu zemi s unijní 27. My jsme za posledních 30-40 let už uvažovali globálně a Spojené království je tam klíčový hráč. Tedy proč záleží na tom, abychom zůstali na jedné lodi? Spojené království tam je 10 celounijní výroby, a přispívá přibližně 20% k celku výzkumu a vývoje po celé EU. To je takový dobrý příklad. Spojené království bylo prvním členským státem, které mělo první ministerstvo mělo tedy ministerského pracovníka, který přímo se specializoval, to bylo myslím v roce 2014, na tuto problematiku. Na celoevropské úrovni, ať už Rada ministrů nebo komise, tam je třeba nespřetrhávat tyto vazby. A zejména v kontextu nadcházejících voleb, když hovoříme, co potřebujeme Čím je Evropa významná? No tak ten význam spočívá v tom, že každé euro, které se investuje do evropského investičního projektu, tak tam zároveň přitáhne 6 eur ze soukromého sektoru a to se týká i nás, i našeho výzkumu a vývoje. Ehm, odchod Spojeného království z Evropské unie. Sami, co bude konat v neděli, my doufáme, že právě tam nebude přerušena spolupráce v našem odvětví že právě naše odvětví díky tomu zůstane globálně konkurenceschopné. A tam Spojené království sehrává nezanedbatelnou úrovu. 20% mezi rokem 2007 a 2016 to je míra výzkumných aktivit ve Spojeném království. A zároveň je to ale nikoli jednosměrná, ale dvousměrná výměna. Spojené království rovněž těží jednak z unijních finančních kapacit, ale i výzkumných kapacit. Dva příklady. Mary Lyon Center a Welcome Trust Sanger Institute. Z toho, co víme od kolegů a co jsme rovněž slyšeli zde, Spojené království má pevné místo v evropském mm, tom výzkumném prostředí a mělo by si ho zachovat. Největší eh, soukromostátní eh, státní partnerský vztah, to je IMI a tam vidíme ten význam té spolupráce. Tam je třeba zajistit, aby ta delikátní rovnováha mezi akademiky, výzkumníky a soukromými investory byla zachována. To je takový ekosystém, který jsme vypracovali, který tam vznikl a ten musí být zachován i po Brexitu. Zároveň je třeba zmínit ten rizikový kapitál, ten venture capital, který tady přispívá významným způsobem, ale i k návratnosti evropských investičních fondů. Kromě dopadu Brexitu je samozřejmé, že Brexit se netýká pouze výzkumu a vývoje, ale i mobility vědců a výzkumníků samotných v kontextu IMI, kde máme mnoho společných projektů. Je třeba připomenout, že mnoho jiných firm zaměstnává desítky, stovky zaměstnanců, kteří musí mít k dispozici flexibilní pracovní podmínky, pohybovat se po světě nezávisle na politických dohodách, aby mohli dále spolupracovat, aby každý vědec a výzkumník se mohl přesouvat z jedné země do druhé, aby najednou nenastaly nějaké umělé podmínky a aby ten, mm, ty svobodné toky, ať už informační nebo lidské, nebyly přerušeny. My tedy, co by FB, FPA, podporujeme systém, který umožňuje volný pohyb akademických eh, pracovníků. Myslíme si, že by vše mělo být jak eh, založené na potřebách, tak eh, jednoznačné ale mělo by nastat i poměrně rychle, protože každé spoždění bude znamenat eh, dodatečné náklady. Z toho, co víme, tak 80% už bylo dohodnuto. menění, finalizujeme propočty, kolik by stály nějaké chyby. Vstupní příklady ze strany Spojeného království nám neskýtaly naději, co se týče rychlosti navození těch postupů. Pokud vy co by věci, případně mm, ve své úloze máte možnost eh, se vydat do Spojeného království, či měli byste, neměl byste být bržděn tím kontextem tady té dohody. Výzkum by měl mít vždy přednost a my doufáme, že to, jak bude rozhodnuto, bude uh, nadmíru pragmatické. Nám záleží na zaměstnancích, na vědcích, kteří se mohou pohybovat přeshraničně, nikoli pouze doslova kvůli nějakému výzkumu, ale i kvůli budoucím generacím. 60 tisíc 6,5 tisíce studentů pardon, už je registrováno na biomedických kurzech 16 000 studentů z jiných unijních zemích už je registrováno a 6,5 tisíce to jsou postgraduální studenti a tady vidíme ten význam pro ty nadcházející generace. S vědomím toho, že za několik dnů dojde k konečné dohodě a vznikne, bude sepsána politická deklarace a Horizont Evropa bude tématem hlasování na půdě tohoto výboru. Rada se bude muset zabývat určitými aspekty této dohody. Tady chci zdůraznit, aby rada ani parlament nestráceli ze zřetele, že Spojenému království musí být umožněna účast, nějaký podíl na projektech z horizontu Evropa. A já apeluji i na zdravý rozum na straně Spojeného království. Nejde pouze o legislativní aspekt či e, úsilí vašeho výboru. Já doufám, že i na britské půdě se nakonec ozvou ti rozumní, že tam nebude ta zlá vůle, že nikdo neřekne, když tedy nemůžeme být eh, těmi, kteří jsou lídry v těch projektech, tak my všechny od těch projektů odřízneme. Tedy jde o to, že tam máme i Evropskou banku pro investice, Evropský investiční fond, na tom záleží i z globálního pohledu a rovněž ani pouze pro nás jako pro odvětví, ale pro pacienty, pro veřejné zdravotnictví je důležité, aby na obou stranách byla dobrá vůle a vše pokračovalo. Předsedající, děkuji. Nesmírně zajímavé byly tyto příspěvky do diskuse a děkuji i za vaše závěry, paní Kuiper. Nyní rozprava. Už zde mám pár kolegů, kolegyně. Eh, pane eh, Nika, vy jste zde, hovoříme o horizontu Evropa a tady právě pan kolega Dan Nika je zpravodajem pro tuto zprávu, proto máte slovo. Děkuji. V první řadě chci poděkovat všem řečnicím. Musím říci, že s většinou Nelly se vším souhlasím. Bylo by mi ale milejší, kdybych se mohl s těmi prezentacemi seznámit ještě přes, před Brexitem. Ono totiž tam existuje takový druh slepoty, nazval bych to, v určitých kruzích. Nyní už se pouze zamýšlíme nad tím, jaké budou dopady, jak můžeme minimalizovat ty škody, a pravda je pouze jedna jediná. Není to Evropský parlament, kdo zde může rozhodovat. Už to je mimo kontrolu, už je to nyní v rukou britské vlády, protože britská vláda se rozhodla, že bude takto a nejinak vyjednávat. My jsme dosáhli jednomyslnosti a to je velice vzácné. Já si ani nedokážu vzpomenout, kdy se něco takového stalo předtím. Ale my jsme hlasovali a Spojené království je členem Horizontu Evropa. Ale pokud se tento český stát rozhodne odejít z Evropy a i z Horizontu Evropa, ale vstoupit do nějaké úmluvy, do nějaké dohody, že by spolupracovali v rámci Horizontu Evropa, tak se musíme zamyslet nad tím, jaké budou podmínky, jaký bude status eh, Spojeného království, jak si to představují. Ono to není na nás to určit, jde o Spojené království. Naše dveře jsou otevřené, ale my zde nemůžeme s tím nic dělat. To říkám, co by zpravodaj. Samozřejmě, že už jsem i jednal s představiteli britské vlády, i s představiteli mnohých organizací, Guild, Cezar a jinými. Ne s Leru zatím. Ale všichni mi opakovali jednu věc. Bude to příšerné. Bude to katastrofa pokud Spojené království nezůstane členem Horizontu Evropa, jaké to bude mít dopady na naše výzkumné ústavy, naše univerzity, naše odvětví. Oni lamentovali, ale co my s tím můžeme dělat? Je to mimo nás. Kdyby to bylo na nás, tak bychom rozhodli, aby Spojené království zůstalo členem. Ale pokud se Spojené království rozhodne odejít, tak se to musí odehrát takto. Je tady ale jedno ale. Slyšel jsem o těch třešničkách na dortu. A tato myšlenka se objevuje neustále. Nám by se možná mohlo povést přesvědčit naše unijní partnery, že alespoň u těch věcí, na nichž nám záleží, tak je vyjednáme a ostatní necháme. Slyšel jsem slova výzkumníku. Jádro Evropské unie je volný pohyb všech občanů. Nikoli pouze výzkumníků nebo lékařů. Všech. Takže tady jsme trochu na nesprávné cestě. Nevím, jak to vypadá v tom vyjednávání, ale chci využít této příležitosti, abych na vás apeloval, obraťte se na britskou vládu a začněte o tom jednat. Já mohu pouze tady zdůraznit, že Michel Barnier a Guy Verhofstadt spolu hovoří, ale bohužel z toho, co jsme se od nich dozvěděli, zatím nám to moc eh, pozitivní obrázek nemaluje. Takže to je pouze z mého pohledu k tomu Brexitu. My vás můžeme ujistit, že zde v této sněmovně nikdo si nemyslel opak ohledně členství Spojeného království. A i u horizontu panuje zhoda všech politických skupin. Spojené království je zatím členským státem, a pak to neporovnávejte s tím, jaké jsou podmínky pro třetí země, abyste si z toho zkusili vyvodit, jak to má vypadat vůči Spojenému království. Protože pokud se Spojené království rozhodne opustit Evropskou unii, tak pak otázka pouze bude, jak oni si pak vybojují přístup já si vážím vašich eh, kroků, vaši, vašeho úsilí. Pokud někdo chce lobovat eh, ze strany Spojeného království, tak máte otevřené dveře. Zatím je Spojené království plným členem Horizontu Evropa, ale pokud se rozhodnout, tak potom oni, tedy britská vláda konkrétně, si musí začít vyjednávat o nových podmínkách případného přidružení. A pak ještě, když hovoříte o té výtečnosti. V horizontu Evropa jsme ještě více vypíchli kritéria té excelence, aby byly viditelnější, transparentnější, abychom dokázali všem zdůvodnit, které projekty jsou způsobilé, které si zaslouží podporu a pak jim říkáme, toho se snažíme dosáhnout, tak to vypadají výsledky, takto to vypadá u těch projektů, které byly vybrány a každému to musí být jasné. To je velice důležitý krok předu a ten, doufám, uvítáte. To je velice transparentní A dnes dokonce Evropský parlament hlasoval ve prospěch tohoto přístupu. Další celá jasná kritéria. Pokud někdo z toho či onoho důvodu je nespokojený, jak může se odvolat a kdo bude členem odvolacího výboru. Tam ale ta výtečnost, to nemůžete jenom tvrdit. To se musí prověřit a to ve všech etapách, na všech etapách. Tam jsou konkrétní kritéria, která se výslovně týkají té excelence a vše ostatní se pojednává zvlášť. Doufám, že tento přístup podpoříte. Pak jste ještě hovořili o o těch beneficientech. Bohužel v EU pochází peníze z kapes daňových poplatníků a my našim občanům musíme umět vysvětlit, jak ty peníze pak alokujeme. A když máme ten typ beneficienta, tak eh, my musíme pak umět zúvodnit, proč se to dává někomu v jiném státě. A jak to, že ten člověk, či ta instituce, či ten malý podnik to dostane a nikoli nějaká unijní země. Ono tady je dlouhá fronta. O účast v Horizontu Evropa se všichni perou. Jedna věc je univerzita či vědecký institut, který spolupracuje, a jiná věc je dát 50 tisíc eurovou dotaci malému střednímu podniku. A většina zde v této sněmovně řekla, my se nedomníváme, že by to mělo být takto organizováno. Tam přece je členský stát, který má určité podpůrné fondy k dispozici tam jsou opravdu výslovná kritéria, což je ochrana finančních zájmů Evropské unie. I to je součástí těch, těch kritérií. My proto musíme být schopni ověřit a předložit Evropskému účetnímu dvoru výsledky kontroly toho, jak se tyto finanční prostředky využily. Pokud to tedy kamkoliv v Evropě pošleme někomu, tak to vždy musí být eh, ověřitelné. A pak si představte, že těch 50 tisíc eur přidělíme i nějakému státu mimo EU a oni tam budou jezdit z toho účetního dvora někam po celé země kouli. Tedy beneficienti proto jsou tam vyjmenovaní z těchto dvou důvodů. Malé, střední firmy, kdekoliv ve světě, to prostě nedává smysl. To nepůjde. Obhájit podporu z horizontu Evropa. A pak ochrana finančních zájmů EU, tam vždy Evropský účetní dvůr to musí dokázat ověřit. To je z mé strany vše. Vše ostatní v těch prezentacích eh, ano, vítám a myslím si, že všichni je podpoří. Já už k tomu v podstatě nejsem schopen nic dodat, spíše odkazuji na britské kolegy, kteří mě tady obklopují. Je to velice smutné, co se odehrává. Vyslechl jsem si přístup britských univerzit, britských výzkumných ústavů a dohlédl jsem na dno. Viděl jsem tu zoufalost. Ale i na evropské straně mě mnozí říkali, nevíme, jak to dopadne. I když my to vidíme ty výsledky dostaneme ke schválení toho, jak to vyjednávání dopadlo, či ta dohoda, ta deklarace. Celá 27. Musím se opravit, už ne 28. Jsem pevně před zemi. Tady by neměly být žádné hranice, když si přejeme dosáhnout výtečnosti. A dlouhodobá, dlouhodobý výzkum ve prospěch rakoviny nebo další výzkumy materiálu důležitých pro budoucnost. V tom jsme v Manchesteru výteční. Tady je důležité investovat dlouhodobě, protože je důležité mít tu kapitalizaci na více než sedm let. Takže to, co tady může Horizon 2020 dělat a Horizon Europe, to jsou ty dlouhodobé investice a musíme být tedy schopni uh, zajistit, aby se všichni výzkumníci volně pohybovali přes Evropu, aby se tam mohli usazovat a znovu usazovat, aby to nebylo ohroženo, aby Evropa opravdu mohla být lídrem ve výzkumu po celém světě, abychom mohli spolupracovat nebo umožnit tu spolupráci mezi nejlepšími talenty. A já opravdu si cením práce Dana. On naléhal, aby v rámci Horizontu Europe mohlo Spojené království být plný plným členem a my jsme o tom dnes hlasovali a měli jsme průřezově podporu přes všechny politické strany pro tuto pozici. A také souhlasím tedy, že co musíme udělat, zajistit referendum o tedy těch závěrečných podmínkách dohoda. Musíme se přiblížit tedy k lidem, osvětlit jim to a mohu vám říci, já jsem si přála eh, se obrátit na jednu eh, poměrně velkou televizi a hovořit i o oblasti eh, energetické situace mezi Severním Irskem a Anglií a jak to, jaká byla reakce v přípravě před referendem. Oni byli tak zodpovědní, že místo toho vysílali uh, Eh, postoj eh, UKIPu o zamítání klimatických změn. Prostě eh, taková byla jejich reakce. Takže opravdu, já se omlouvám, že mluvím tak ze široka. Má otázka je, jak si myslíte, že vlastně vám může naslouchat britská vláda? Premiérka eh, Tereza, když teď mluvíme, je v Bruselu a jedná, ale já, Tereza, prostě musím říci, že vidím, jak je to neúnosné utrpení mých voličů z důvodu Brexitu a děkuji vám za přítomnost. E, un altro intervento da un'altra collega. A dále pohovoří kolegyně Moody. Yeah, uh, so takže další ještě pozůstávající britská kolegyně, která se hlásí o slovo. Následně po Tereze bych to chtěla vyjádřit z podobného náhledu. Když se vrátím k těm 45 milionům a 37 milionům léčiv, tak já jsem eh, měla zástupce jiné farmaceutické eh, firmy a a ohledně dopadu eh, toho teroristického útoku eh, v Manchesteru, když tam bylo, byly ty stovky poraněných v tom útoku a neměli dostatek vlastně základních eh, obvazů a podobných potřeb. Byly tam i děti a byla tu pomoc okamžitá i rychlá do hodiny poskytnutá pomoc a nemuselo se procházet žádným zásadním procesem, aby se pomohlo zachránit ten maximální počet eh, lidí. A to si myslím, že je opravdu důležité zdůraznit. Také já chci poděkovat Danovi, protože musel snášet moje připomínky Snažili jsme se zapojit Spojené království maximální možné říce míře do toho budoucího vztahu v horizontu 2020. A Dan má absolutní pravdu, když hovoří, že ten problém nespůsobuje Spojené království. Jsou to určité subjekty v Evropě a pak hlavně britská vláda, kteří stanovují ty různé červené linie a podobně. A já opravdu přímě věřím, že to, co vzejde z tohoto týdne, i s těmi přílami o budoucím rámci eh, spolupráce, že tam budou dostatečné podmínky pro účast na Horizontu Europe. A také bych chtěla ještě říct si další věci. Jednu jste zmínili ohledně toho scénáře nulové dohody. Jedna věc, pro kterou je absolutní většina v dolní sněmovně, je, že jsou proti nulové dohodě. A ta Evropa od 27, pokud by k tomu došlo, by e, asi si uvědomila, jaké by byly ty vedlejší účinky, ty strašlivé dopady nulové dohody. Uh, a já doufám, že tady eh, převáží zdravý rozum, a eh, že budeme dostatečně rozumní v rámci všech těch debat. Takže bych chtěla všem eh, říci, aby tady ta nulová dohoda se nepoužívala k nějakému vydírání, tak jak tomu možná je nyní. A ohledně mobility, ta je opravdu zásadní. Tady má zasedan pravdu. Svoboda pohybu je naprosto obecným principem a není zas tak nepopulární ve Spojené království. Ta zjištění ve Spojeném království, když se dotazovali přímo na svobodu pohybu v souvislosti s Evropskou unii, tak výsledek byl poměrně pozitivní, nad 50%, poměrně dost nad 50%. Takže si myslím, že by se to mohlo změnit po referendu, ale myslím, že je to i díky horizontu. A pak je to zásadní věc a z toho, co říká britská vláda, jak překrucují svobodu pohybu a také díky migrační politice a úrovni platů. Když se na tuto oblast zaměříme, konkrétně tady hovoříme o postgraduální mobilitě a podobně, tak problémem vlastně zapojení samotného počtu studentů v těch migračních tocích a otázka platová, tak ta je vlastně ta nejproblematičtější ale tady zase souhlasuji i s těmi body ohledně dlouhodobého financování. No a na závěr a pak ty vědecké oblasti, tady také souhlasím, máme tu celou řadu organizací, s jejich zástupci jsme hovořili a, a vlastně to, ta spolupráce e, ve vědě, v zdravotnické oblasti a vědě, ta, je to prostě velice přínosné, s tím všichni souhlasí. Takže ještě připoju se k oběma předřečníkům. Ta stávající situace je nám nyní tedy mnohem jasnější. Nevím, jestli je možné e, ještě změnit e, tu dohodu, jestli ta stávající bude dostatečně dobrá pro naši zemi. Nevěřím tomu, že by nulová dohoda byla e, schůdnou cestou. Doufám, že k ní nedojde a vidím, že postupně i ty možnosti, jak si nevyvstávají, nemáme z čeho vybírat. A myslím si, že v neposlední řadě bude dobré pohovořit před lidem, takže situace je nyní taková a věci se posunuly. Návrh je takový, jaký je nyní. Taková jsou fakta, která máme. Takže je dobré, kdyby vy jako voti, voliči byste mohli prostě mít možnost opravdu hlasovat na základě pádných argumentů a skutečností. Lidé v univerzitách ve velkých městech všichni hlasovali pro a hlasovali pro, protože univerzity si přáli i nadále být propojeni se svou komunitou v zahraničí. Tam si to dokázali vysvětlit, jaká byla ta realita. Je bylo by dobré mít prostě čím dál více informací, což by umožnilo opravdu i tou cestou informované volby v tom nejlepším zájmu zajištění budoucnosti pro moji zemi. Grazie, grazie anche alla collega Moody. Ora la parola a collega Budi. Děkuji. A nyní pan Bulok, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za vaše prezentace, které byly zajímavé. Volná Británie mimo Evropskou unii se bude těšit na spolupra- spolupráci s vámi. Slyšeli jsme spoustu věcí v tom smyslu stane se to či ono. To už jsme všechno slyšeli. John, vracím se tomu, když jsem pracoval ve Westminsteru, kdy Spojené království se nepřipojilo k euro, tak nám bylo řečeno, že bude trpět britská ekonomika, že velké automobilky opustí Spojené království, že máme před sebou špatnou budoucnost. Samozřejmě se to nestalo, nevstoupili jsme do eurozóny a čekala nás hospodářská prosperita. Jsme pořád pátou největší ekonomikou na světě. Bylo nám řečeno, že okamžitě po referendu dojdeme, dojde k obrovské ztrátě pracovních míst a různých rozpočtových provizorií. Nic takového se nestalo, protože to bylo všechno jenom otázka toho, co říkali ti, kteří chtěli, abychom zůstali. Byly to politické argumenty, to, takové věci se dějí během voleb a referent, ale prokázalo se, že to není pravda. A teď zase slyšíme úplně to tež. Slyšeli jsme o logistice, já jsem pracoval jako ředitel politiky na Institutu pro logistiku a dopravu. Jehož součástí byla část dodavatelského řetězce, já vím, jak to funguje, vystupoval jsem na různých fórech a musím říci, že to není tak problematické, jako se zde tvrdí. Spojené království už teď obchoduje s řadou zemí na základě pravidel Světové obchodní organizace, není to problém, překoná se to a i kdybychom se nedohodli s Evropskou unii, tak se můžeme dohodnout bokem a bude to fungovat dokonale. Takže si myslím, že tyto argumenty berme trochu s rezervou. Myslím si, že náš jako Británii mimo Evropskou unii čeká skvělá budoucnost. Budeme spolupracovat pochopitelně s Evropskou unii a se zbytkem světa. Kolegové mě říkají, že jim ostatní poslanci a poslankyně říkali, a to je škoda, že odcházíte a tak dále. Mně řekali poslanci, především Italové, že kdyby jsme tak mohli odejít s vámi taky. Takže zjevně je to na jedné i na druhé straně. Já se budu těšit na naši budoucnost mimo Evropskou unii. Hovoří o druhém referendu, protože prohráli to první lidové referendum to bylo největší demokratické hlasování ve Spojeném království. Nejsou ochotní přijmout výsledek tohoto referenda. A nebylo to jenom referendum. Bylo to referendum, kde vláda jasně řekla, že provedeme výsledek toho referenda. Neřekla, budeme mít druhé referendum, neřekla, budeme být do stolu, než dostaneme výsledek, který chceme. Čili pokud půjdete proti demokracii, pokud, zachrání, pokud zastavíte výsledky voleb anebo referenda, tak eh, to bude eh, opravdu eh, příšerné. Vím, že se to dělo v jiných zemích, ale nestane se to Británii. Já se na budoucnost těším. Děkuji mnohokrát a říkala jsem si, že možná bychom neměli otevírat znova tu otázku Brexitu jako takovou. Pojďme se prosím držet tématu. Takže děkuji, prosím. Já jsem tady nový a mám jednu otázku. Byl jsem překvapený jednou věcí. Já, malý estonský konzervativec, jsem jediný, který tady Velkou Británii se snaží bránit. Nejsem první, jsem druhý, já jsem chtěl říct úplně to samé, co kolega. Ale musím říct, že mě spíše zajímá, co se bude dít v Evropské unii, než ve Spojeném království. Tady a v řadě jiných zasedacích místností všichni říkají, dvě dámy a jeden pán, že Evropská unie chce, aby Spojené království tady bylo. Spojené království chce zůstat. No tak si kladu otázku, jak je možné teda potom, že teď řešíme Brexit? Znám standardní odpověď, že ďábel Nigel Farage, tento skvělý národ obalamutil, no tak jestli on je opravdu tak ďábelská postava, tak dobrá. Ale pak mě ještě překvapila jedna věc. A to, že Brexit byl sám, protože bylo několik dalších zemí, které k tomu přistupovaly podobně. A já neříkám, jestli to přijímám nebo ne. Asi nejsme nejsem jediný, který uvažoval o tom, že bychom měli odejít ze Sovětského svazu, respektive z Evropské unie. A myslím si, že bychom si měli uklidnit a položit si otázku, jak se to stalo, co jsme udělali my špatně, že se to stalo. Ale prostě tady toto hysterické křičení o tom, jak nebezpečné to je a co se všechno stane, to nás nepovede k lepší budoucnosti. Pokud lidé řeknou, toto se nám nepovedlo, nevím, třeba se něco nepovedlo v eurozóně nebo v imigrační politice, která je hloupá a nebezpečná. Třeba ještě někde jinde. Pokud my sami řekneme, ano, udělali jsme chybu, no tak potom bych možná věřil tomu, že jeden den se stane, že třeba takové chyby už dělat nebudeme že budeme žít v lepší Evropské unii, budeme lepší přátelé, budeme se lépe chápat a podobně. Takže já si myslím, že teď není čas na to, abychom někoho kritizovali. Třeba nemáme dostatečně blízko lidu. Třeba jsme velcí elitisté a vnímáme pouze intelektuální projekty, ale nikoli skutečné potřeby lidí. Ale ti lidé venku ti chtějí práci, některé věci se bojí, chtějí dobré školy. My jsme slyšeli o dobrém školství, které tady máme. No kde jste ho viděli naposledy? Já jsem učil ve Spojeném království a musím říci, že takové vzdělávání už tam prostě není, je pryč. Pokud my se nebudeme sami poctivě kritizovat a bez paniky, a pokud se nepoložíme otázku, co se stalo a proč se to stalo, a že to byla naše chyba, tak potom se Brexit bude opakovat mnohokrát. blahopřeji Britům, takže přistupujeme k tomu sebekriticky, to jsem chtěl říct. Grazie di tutti suggerimenti personalmente appartenenti. Děkuji vám všem za vaše připomínky a návrhy. Já se teda netěším na žádný další Brexit, minimálně co se týče mé země. Já jsem zatím neslyšela tady žádné hysterické debaty. Možná v těch debatách byla trochu vášně, ale historie určitě ne. A byly to diskuse, které se týkaly každodenní reality lidí. Například třeba zdravotnictví nebo výzkum a inovace. To přece znamená potřeby lidí. Zdraví je přece první potřeba lidí. Já si myslím, že tady ta diskuse byla velmi konkrétní a že vystupující řečníci by možná chtěli reagovat na otázky a připomínky, ale poprosím vás o stručnost, protože máme ještě na pořadu jednání další body. Takže ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste se účastnili a děkuji za to, z jakou vášní a natření jste přistupovali k této diskusi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Máme za sebou velmi zajímavou diskusi já bych se chtěla vrátit k Brexitu pro a dopadu na výzkum, ne Brexitu obecně. Tady si myslím, že je potřeba ještě jednou zdůraznit, že pakliže věda má být prospěšná lidem, tak opravdu musí být průkopnická. A proto musí být otevřená pro talenty a otevřená ke spolupráci. A z toho důvodu Brexit je pro výzkum oblast ještě bolestnější než oblasti jiné. Prostě u výzkumu je důležité, aby vyhrály obě strany. Máme k tomu opravdu řadu čísel a analýz, které to dokáží. Takže v tom smyslu souhlasím s tím, co zaznělo, že kdybychom mohli obrátit hodiny a zrušit Brexit, tak to by pro nás bylo nejlepší řešení, no ale zároveň si uvědomuji, že tady jsou politická omezení a musíme tedy řešit otázku následně, jak minimalizovat negativní dopad Brexitu, když už k němu dochází. Zase berouc v úvahu, že naším cílem je, aby v Evropské unii probíhala co nejlepší věda a co nejvíce přispívala lidem. A to si vyžaduje otevřenost vůči ostatním zemím, které nejsou v EU. Pro Spojené království si myslím, že platí to tež. A v tom smyslu se chci obrátit na zástupce Spojeného království. Jejich cílem by také mělo být zajistit, aby u nich probíhala co nejvíce kvalitní věda. A to znamená, že oni by měli se snažit spolupracovat co nejvíce s Evropskou unii v této oblasti. A další důležitá věc je volný pohyb osob to si myslím, že je opravdu zásadní předpoklad, chceme-li dosáhnout vzájemně výhodného řešení. Otázka je, kolik bude každá strana ochotna zaplatit za tu vzájemně výhodnou situaci. A to je poslední věc, kterou chci říci. Nedívejme se jenom na peníze. Tady to není tak, že nula od nule pojde. Otázka je, jaké budou obecné výhody, celkové výhody tam si myslím, že je to vzájemně výhodné a o tom bychom se tady měli bavit. Takže ano, musíme být schopni přispět, abychom dostali z rámcového programu maximum, než abychom jenom dostali nějaké peníze. A potom ještě poslední věc, kterou chci říci, bez ohledu na to, jak budou probíhat vyjednávání, aby se Spojené království mohlo jako asociovaná či třetí země připojit k tomuto programu, tak si myslím, že bude důležité, aby se Evropa bavila o tom, jak otevře tento program i pro země mimo Spojené království. Takže to není jenom o Brexitu, je to o tom, do jaké míry budeme otevření i pro ostatní. To si myslím, že by tedy mělo zajít za rámec Brexitu. Děkuji. A Děkuji také za stručnost. Děkuji, že mi opět dáváte slovo. I když já to pojednám opravdu v kostce, z různých důvodů. Chci navázat eh, na co znamená monopříjemce. Když máme Evropskou výzkumnou radu či akce v rámci skladovské Curie, a pokračování těch záležitostí, to má význam. A i když ERC a jiné akce MRSEA se dávají co by grant jedinému příjemci, tak výzkum v dnešní době v podstatě téměř vždy je kolaborativní. Takže když se podíváte na ty příjemce, tak to není jediný člověk, který sedí v jediné zemi a na jediné univerzitě. Je to většinou šéf mezinárodního týmu, doktorantů, postgraduálních doktorantů, výzkumníků a tak dále. Takže myšlete na to. Myslete na to vždy, když se rozhoduje o monobeneficientech. A pak ještě další zkratkovitá odpověď musím to říci, co by eh, předsedkyně poradní skupiny akcí v rámci Marikorovské skladovské kury. Bavíme se, či spíš není to náš mandát, takže uvažujeme o tom, zda Horizont Evropa by mohl nějakým způsobem rovněž pojednat Marie Curie. Marie Curie jako takový je ale skvělý projekt sám o sobě. Je ale třeba věnovat patřičnou pozornost i tomu, že tam mohou nadále být uplatňovány ty rozšířovací mechanismy. Evropa bude o to silnější, oč s nás mohou vědci, akademici kroužit Evropou. A bude to výhra pro všechny, pokud Evropa zůstane součástí. Děkuji. A poslední. Náš host. Ano, děkuji. Děkuji, že mi opět dáváte slovo. Doufám, že jsem zcela jasně zde vyzněla, že farmaceutické odvětví si přeje, aby došlo k dohodě, protože nemůžeme přecenit význam společného působení ve farmaceutické oblasti a jaký to má význam i pro Spojené království a mm, rovněž i nikoli vůči Evropské unii a případně 27. My víme, že vy si to uvědomujete, že vy chápete, oč jde, ale my se snažíme i prostřednictvím britských združení výzkumných od samého začátku se snažíme argumentovat i na vládní úrovni, ale Brexit je nesmírně spolitizovaný. Takže v kuloárech to pochopení nacházíme, ale pokud se na to díváte zvenčí, tak bohužel pak to pochopení se někde ztrácí. To je jediné, co k tomu mohu říci pak ještě Samozřejmě máte pravdu, že dodavatelské řetězce se musí potýkat i s jinými problémy. Ano, počty balíčku, to samotné by nemělo nikoho před, překvapovat, ale jedná se o biznis a nevíme, zda se v tom dvouletém přechodném období dokáže vše uh, správným způsobem transformovat a včas. A pokud hovoříme o konvergenci a budování na stávající legislativě, na tom rámci, tak na tom už se pracuje 20-30 let. A nyní, když nám jeden člen odchází, tak najednou z té konvergence se musíme přeorientovat na divergenci. A to chci říci zcela jasně. Konvergence svědčí nám všem mnohem lépe. Předsedkyně, děkuji. Mohli byste mi udělat laskavost? Uděl, dajte si ještě sluchátka, protože na vás mám prozbu. Jednak eh, ty prezentace, které bych ráda, abyste poslali sekretariátu a abyste k tomu ještě přidali krátký komentář, tak abychom to mohli rozeslat všem členům našeho výboru. Nikoli pouze samotné průsvitky, ale i ta doprovodná slova. Například zhrnutí vašich prezentací na jednu stránku, kde budou jak ty nejdůležitější téze, tak i navrhovaná řešení. A co se týče stipendii Marie Curie, já osobně, a to asi eh, rovněž vyplyne při vyjednávání s komisí, my jsme v tom programu potvrzovali a zdůrazňovali, že potřebujeme flexibilitu, abychom předešli případnému roztříštění. Ano, excelentnost a hledání té excelentnosti je jedna věc, ale jak můžeme uh, se snažit vybudovat strategii, která bude svádět vše dohromady. Že jednotlivci, kteří jsou cížádostiví, si zaslouží podporu, ale vše to musí sloužit tomu součtu těch snah. Jinak eh, to bylo vše nesmírně zajímavé, právě i konkrétně pro mě, ale ráda bych eh, obdržela od vás i písemnou verzi, kterou bych pak mohla i dále rozeslat eh, všem. Mentre le nostre ospiti si allontanano. Děkuji. A vyčkáme moment, než naši hosté opustí sál. Pak tady máme ještě pár záležitostí týkajících trialogu. Pana Karinše, ten tady není. Pak hovoříme o energetice a máme tady pana kolegu Zanonato. Ano, děkuji, Patricie. Děkuji. Já budu hovořit opravdu stručně. Trialogy běží, běží i technická setkání. Dosáhli jsme pokroku a já si jsem jistý, že se dopracujeme řešení už zítra. To už se má konat třetí trialog. V současné době už se zbližujeme a dokonce jsme i dohodli, u toho ACERu tam ještě stále ještě jsou určité záležitosti, na níž trváme, totiž definice metody, metodiky. Ra, rada se to snaží spochybnit. A tam právě ta dialektika jednání rady a parlamentu se točí kolem toho, kolik pravomocí jsou členské státy ochotny na Evropu převést a pak ještě účast koordinátorů regionálních koordinačních center toho RCC, jednak u delegovaných funkcí, u toho vykonávání a u kontrol a pak ta nacionální pléna, aby to bylo srovnatelné, aby ty strategie byly srovnatelné a aby analýza byla i koherentní, jak z pohledu posuzování intervenčních faktorů a i um, navrat, návratnosti prostředků a i rozvoj těch vodítek k systému a kompetenční systémy odměňování v členských státech. Jsme u kompromisu u mnohého, nikoli u všeho. Schází ještě ten nedbytný odkaz na povinnost, že se musí obecně vše vměstnat do rámce evropské legislativy. Klimatické i energetické požadavky musí být vždy naplněny a mainstreamovány a ta regionální koordinační centra musí tam mít své místo a u těch plenárních orgánů se musí vše shodovat a být v souladu s tématy s úrovní jak celostátní, tak evropskou, tak regionální. Zítra budeme vycházet z našich předpokladů a principů při trialogu. Jsem si jist, že všichni k tomu přistupují nesmírně zodpovědně a děkuji i stínovým zpravodajům za podporu. A konkrétně děkuji i panu předsedovi Buskovi, který nám sám posloužil svou pomocnou rukou. Ano, děkuji. Pokud už se nikdo nechce vyjádřit, tak považujeme tento bod za ukončený. Pan kolega uzavřený. Pan kolega Petersen nás seznámí se stavem vyjednávání u Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů. To už bylo zde zmíněno. Já budu velice stručný. Dnes večer ve 20 hodin se rozběhne třetí trialog. Zatím se odehrály dva ale tady dnes večer se nedomnívám, že se nám to podaří dotáhnout do konce. Vidím to tak, že při nejmenším ještě jeden trialog bude nutný, pravděpodobně 11. prosince ve Štrasburgu. Dnes večer ale doufáme, že se nám podaří odstranit mm, ty hlavní neshody, které máme na stole. E, kromě toho se budeme muset navíc orientovat na výstupy vyjednávání o trzích s elektřinou. Tam to musíme brát v potaz a tam při tomto vyjednávání, jak víme, nepokročila ještě tak daleko. Každopádně pokrok má místo, i když nikoli tak rychle, jak jsme si to původně představovali. No a doufáme, že dnes večer se ještě posuneme dál ku předu. Děkuji vám a blahopřeji. A dnes večer rovněž držíme palce. Poslední bod dnešního večera, který zde chci krátce pojednat, máte to i písemně před sebou, kdokoliv si to přeje, je zpětná vazba z mise, která se konala do Milána to bylo 19. a 20. září. Tedy krátce navštívili jsme Expo, abychom lépe pochopili, co je cílem, záměrem a jak vyznívá světová výstava. Tam zároveň má být vybudováno velké výzkumné centrum pro bio, vědní obory a jde o to založit tam takové středisko, které se bude zabývat jak eh, biotechnologiemi, tak i zpřízněnou mm, problematikou. Hovořili jsme i s jinými evropskými orgány, vše se ubírá správným směrem. Velice zajímavá návštěva rovněž i u ISTRA. Tam jsme se dověděli, že je potenciál prohloubit spolupráci i právě s například našimi rozhodovacími činiteli. A pak další návštěva, to bylo sídlo výrobců helikoptér a jiných leteckých technologií, velice moderní technologie, nejvýznamnější v Itálii. A pak ještě jsme byli i v regionálním centru tam jsme hovořili o využívání evropských prostředků na vývoj a výzkum. A pak další zajímavá záležitost, to byl takový ten inovační hub, ten uzel, to centrum pro startupy, to se stává stále známější. Ono je taková cíť center už dnes po celé Evropě. A my jsme navštívili jedno, které se liší od všech ostatních, od malých středních podniků, totiž jde o startupy, kde se soustředují na mladé lidi a snaží se ty projekty uplatňovat i přímo v regionu a zároveň navazovat na zdroje, které získávají díky tomu, že o ty projekty je zájem. To tedy bylo velice zajímavé. Například ve zdravotnictví, tam jsou některé projekty orientované na zdravotnictví, na energetiku, je to malé středisko, je tam pouze něco kolem 200 startupů, ale bylo to velice optimistické. Byli jsme velice spokojeni s takovou tou návštěvou. Ty dva dny byly nesmírně intenzivní od brzkého rána do pozdního večera. Lombardie a Miláno jsme si nějak zvlášť neprohlédli, ale bylo to velice produktivní. Je to pro dnešek vše a další eh, zasedání se bude konat už zítra od 9 hodin. Velice důležitá záležitost, společná schůze s výborem TRAN a tam potom budeme mít ještě další záležitosti. Ono se ten pořad jednání trošku změnil, ale všichni to dostanete písemně.